Kolegové, takže zahájíme jednání. Kdybyste se laskavě usadili na pořadu jednání, máme drobnou změnu pořadí. Začneme tou celní studií 4a, a pak přejdeme na 5 a 4b. Takže to je jenom z praktického hlediska. Z důvodu přítomnosti či nepřítomnosti některých účastníků. Jinak pokud nejsou eh, žádné poznámky, tak eh, schválíme pořád jednání a připomínám vám, že toto jednání je eh, vysíláno online v přímém přenosu na webstreamu. A jste ne? A Jinak tedy bychom měli schválit zápis z předchozího jednání 2. až 3. září. Pokud do konce jednání nebudou k tomu žádné poznámky, budou považovány schváleny. Jsou nějaké připomínky? Nikoliv. A tím se dostáváme bezprostředně k té studii celní, která byla zadána naším výborem a nejprve vyslechneme prezentaci profesora Stola, která bude trvat asi 10 minut. Takže pane profesore, dávám vám slovo. You can choose. you, you cannot choose. Madam Chair, dear Vice Takže paní předsedkyně, dámy a pánové, dá, poslanci a poslankyně, já myslím, že vám bylo zajištěno množství informací na dnešní slyšení o tom, jak vnitřní trh přispívá ke zvyšování bohatství a zlepšování života a jaké má přínosy pro občany a firmy. Ty Studie eh, byly zadány, vypracovány tímto výborem ve spolupráci s sekretariátem výboru. Evropský parlament má jedinečný model zapracovávání nezávislého výzkumu do vlastní práce za účelem poskytování vědeckých eh, dokladů a dalších informací pro vás. A měli bychom jasně říci, že jakýkoliv člen výboru může si vyžádat expertizu, kterou eh, potřebuje pro eh, výkon své funkce dohledu či zákonodárství. A do toho právě spadá i to, co se tu pokusím já. Pokusím se vám stručně vysvětlit něco, co jsem napsal pro politické oddělení A o eh, evropském celním systému. Vzhledem k časovému, časovému omezení Vypíchnu pouze to nejdůležitější. Uvidíme, jak to půjde. Když jsme na výboru pro vnitřní trh, není úplně zřejmé, jak celní systém souvisí s vnitřním trhem. Ale připomenu vám, že celní unie je stěžejním prvkem celé Unie a nedílným prvkem vnitřního trhu. Disponuje celou řadou různých dopadů, například má dopady na zprávu hranic Evropské unie. A je, důležité, je to důležité také pro světový obchod. Máme VTO, dohodu a musíme fungovat v tomto kontextu. Je to důležité také z hlediska bezpečnosti, protože tím jsou chráněny firmy a občané v Evropské unii z hlediska zdraví, životního prostředí, duševního vlastnictví, takže také ekonomických otázek a také z eh, hlediska férové hospodářské soutěže. Celní unie rovněž nesmírně, nesmírně přispívá do evropského rozpočtu, neboť je to jeden z tradičních vlastních zdrojů. Ale pro nás na výboru IMCO je nejdůležitější to, že celní unie přispívá k budování bohatství a prosperity v Evropské unii a ekonomická studie, kterou tu také máme, zmiňuje, že máme asi 189 miliard eur eh, ročních přínosů z eh, celního systému. Ale co je ještě důležitější, že je tu ještě přebytek, ještě něco navíc. Studie ukazují, že dalších zhruba 50 miliard dodatečných prostředků by mohlo plynout do vnitřního trhu za předpokladu, že bychom provedli určitý počet reform a že bychom do, implementovali tuto unii do důsledku, že bychom ji dotáhli. A když se snažíme pochopit, o čem ta unie je, celní unie samozřejmě e, důležitou složkou je evropská legislativa a celní kodex. To je prestižní složka evropské legislativy. Ale tato legislativa musí být implementována a e, tento moment právě přichází ke slovu členské státy, protože ty koordinují mezi sebou a s komisí a nad tím vším dnes je také třetí prvek, což je soubor elektronických systémů, díky němuž tyto obchodní transakce probíhají elektronicky. A tento elektronický systém právě vyvolává určité problémy a je tam velký prostor ke zlepšení. Zatím jsme v rané fázi tohoto legislativního období a tento výbor by tudíž mohl ještě zvážit a komise by mohla zvážit, jaké budou priority. A já jsem tu vytvořil jakýsi, jakousi grafickou prezentaci vycházející z logiky takzvaného semaforu. Takže z hlediska eh, legislativy jsou tu určité aktivity, které by mohly být zapotřebí, ale rozvoj evropské celní legislativy probíhal velice hladce a jsou tu procesy, které umožňují uspůsobit tento systém tak, aby fungoval ještě lépe. Kromě toho je tu celá řada problémů ve světle implementace ze strany členských států. Tam šlo o to, že všechny členské státy by měly eh, fungovat sladěně jako jeden. Právě protože jde o cla. A pokud máme celní unii s 28 nebo 27 členskými státy, tak pak fungování této celní unie je eh, určeno tím nejslabším článkem řetězce. Je jedno, že některé státy implementují cla skvěle. Musí to dělat všechny členské státy, protože jinak, pokud budou existovat rozdíly v implementaci, mohlo by dojít k odchýlení obchodních toků, kdy firmy budou využívat těchto rozdílů a budou pak optimalizovat svou praxi, což se samozřejmě nechceme. naše evropská legislativa už nyní je na hranici harmonizace. Ale jsou tu stále ještě důležité rozdíly mezi eh, prováděním v některých členských státech, protože je tu pořád jeden prvek, který chybí a který je ponechán v rukou členských států. A to jsou postihy. To, jak jsou porušení pravidel postihována se dost liší mezi členskými státy. A probíhá diskuze ohledně toho, co s tím. A já se k tomu za chviličku vrátím. Ale nejdůležitější část pro tento výbor bude rozvoj elektronického systému. Je to soubor elektronických systémů, který zajišťuje to, aby firmy mohly hladce a plynulé řešit své formální náležitosti v celní oblasti a vychází z prvků z členských států a e, z evropské úrovně. A dochází k obrovskému prodlení při implementaci systému. To si ukážeme v podstatě 12 leté spoždění. A některé ekonomické studie ukazují, že za uplynulých 6 let jsme přišli v důsledku neimplementace o 300 miliard eur. Pro tento výbor je to zásadní, protože um, naším úkolem je kontrolovat komisi tak, aby dotahla tuto implementaci tohoto elektronického systému. A dále zajistit rozpočtové prostředky tomu, aby to bylo možné. Jak k tomu spoždění došlo? V roce 2008 padlo rozhodnutí tzv. celní balíček, v tom smyslu, že legislativa a implementace elektronického systému že s tím počítalo na rok 2013. Ono to fungovalo, ale ne ten elektronický systém. A to je problém. Že legislativa a elektronický systém by měly fungovat ruku v ruce. Ta legislativa je nastavena tak, aby podporovala systém, který funguje plně elektronicky. Bohužel do dnešního dne tento elektronický systém není všude zaveden. Pak došlo k protahování lhuty na rok 2020 a jedno z posledních kroků předchozího parlamentu, předchozím volebním období, bylo prodloužit implementační lhůtu elektronického systému na, roz, na rok 2025. A dokonce jsou studie, které ukazují, že v nejhorším případě implementace celého elektronického systému by mohla trvat až do roku 2033. A critical Toto uh, no je evidentně problematická záležitost, protože vzhledem k tomuto spoždění další rozvoj elektronického systému je podmíněn a podroben dalším okolnostem, dalšímu vývoji v technologii a eh, tím žádáme o nové, nový elektronický systém a formality. A vidíme další výzvy z dalších oblastí. Vidíme například ochranu osobních údajů a další problémy, které mohou mít dopad na zatím ještě nedotažené prvky elektronického systému. Takže nakonec můžeme dospět do takového situace, kdy to bude vlastně dál už eh, neřešitelné nebo jenom částečné a to je problém z hlediska bezpečnosti, protože fungování tohoto elektronického systému má pak dopady na eh, podnikání, na růst, na vnitřní trh a na bezpečnost. Takže tím bych chtěl uzavřít svoji krátkou stručnou prezentaci a chci vám poděkovat za pozornost. Děkuji. Děkuji, profesore Stole. Z praktických důvodů, vzhledem k tomu, že jste viděli na pořadu jednání, že prezentace komise se rovněž týká celních otázek, bylo by možná zajímavé nejprve vyslechnout tuto prezentaci a pak společně se bavit o té prezentaci, kterou jsme právě vyslechli, a té ko- prezentaci komise. Um, a máme tu ředitele pro celní otázky, které, kterého tu vítám. Bohužel nemůž, není pro vás dost místa pro všechny tady, ale dávám vám slovo. Thank you very much, Chair. Um... Děkuji vám moc krát, pane před, paní předsedkyně. My jsme samozřejmě přemýšleli o tom, co by bylo pro vaše poslance nejcennější, protože tohle je v podstatě taková startovní schůze nového mandátního období. A pokud jde o cla, my bychom vám chtěli prezentovat tři největší aspekty naší práce. Úmysl je takový, že já vám nejprve poskytnu stručný přehled o tom, co eh, vlastně děláme a potom se pokusíme eh, doplnit eh, vlastně ten akademický přístup, který jsme slyšeli nyní a potom dám slovo kolegovi Pavlu Santosovi, který je ředitelem pro digitální sféru a cla a má na starosti právě celní IT systémy, o kterých mluvil profesor Stoll. A potom eh, Sabine Hensler je ředitelkou pro mezinárodní obecné záležitosti a ta se soustředí konkrétně na nejdůležitější financovací programy v kontextu víceletého finančního rámce. A pokusíme se to vzít poměrně stručně a výstižně. A samozřejmě potom velice rádi budeme diskutovat o jednotlivých bodech. Takže ze všeho nejdřív bych vám chtěl připomenout, že cla už existují v Evropské unii velice dlouho. Loni jsme oslavili 50. výročí celní unie a patrně pro vás není žádným tajemstvím, že celní unie je jedním ze základních pilířů celého evropského dobrodružství. Je to e, úplná evropská kompetence, takže role Evropského parlamentu je zásadní při tvorbě legislativy a při stanovování politik. Legislativu v oblasti cel máme velice detailní, tato data vycházejí ze studie, eh, která říká, že patrně jde o největší legislativní korpus, který v Evropské unii existuje. Systémy, které v Evropské unii provozujeme, závisejí na vysoce vyvinuté koordinaci mezi celními orgány členských států a Evropskou komisí. Jsou tu dvě hlavní výzvy. Jednu z nich už jsme zmínili a to je eh, ta snaha jednat eh, jako jeden blok. To znamená koherentní uplatňování eh, komplexního souboru pravidel a předpisů 28 různými členskými státy v 28 různých prostředích. To je tedy velká kooperační a koordinační výzva. A tou druhou výzvou je uspůsobování se změnám, měnícím se obchodním vzorcům a měnícím se měnícímu se biznisu. Například jednou z největších výzev v současnosti je, jak, kolekt, jak se kolektivně postavit eh, e-commerce jakožto obchodnímu modelu. Chtěl bych vám připomenout, jak je důležitý obchod pro Evropskou unii tímto slajdem. Import do Evropské unie sahá až skoro ke dvěma bilionům za, roku, za rok 2018 a povšimněme si prosím, že je to velmi vysoké číslo, je to hodně aktivity, ale Ono se to velice rychle mění. Na tom sloupcovém grafu máte změny oproti roku 2017, změny obchodních toků. To znamená, že cla musí být velice e, agilní a rychle jednat, rychle reagovat na změny. A také, a to už zmínil i pan profesor Stoll, jsme závislí na tom, aby všichni uplatňovali předpisy stejně. A nej, a po, jaký, jakýkoliv slabý bod na ochraně vnějších hranic je pro nás kolektivně rizikovým faktorem. Samozřejmě střel plynou příjmy do evropského rozpočtu. Ta čísla se rok od roku mění, ale důležité je pamatovat na to, že tradiční vlastní zdroje eh, tvoří zhruba 20 miliard euro, které pocházejí z cel a z těch se potom financují evropské aktivity. Ten proces, podle kterého to probíhá, zahrnuje poměrně důkladné pravidelné inspekce kolegů z Generálního ředitelství pro rozpočet, kteří zkoumají kapacitu členských států eh, v oblasti cel a dalších eh, vlastních evropských zdrojů a také OLAF provádí vyšetřování v oblasti tradičních vlastních zdrojů. To bych navázal na fakt, že přesto, že e, příjmy z DPH se vybírají jiným způsobem, tak je e, jasná vazba mezi DPH, které se odvádí při importu, a e, celními poplatky. To je zase výzva v oblasti e-commerce, ale má to i širší dopad. Před několika lety byl odhalen velký případ podvodu s textiliemi, možná si na to pamatujete. Vedlo to k žalobě na Spojené království. A u tohoto konkrétního případu šlo o zhruba 2 miliardy euro za celní poplatky, což má obrovský dopad i na DPH. Potom bych vám chtěl ještě připomenout, že v komisi máme strukturované pracovní vztahy mezi OLAFem, DG Budget a Taxud, a to na základě doporučení z minulých auditů. Jsme tedy sladění co do náplně práce. Kromě aspektu příjmu, musíme mít na paměti i veškeré ostatní eh, regulatorní aspekty, které souvisejí s přechodem hranic. Je potřeba si pamatovat, že cla nejsou pouze příjmy. Příjmy jsou velmi důležitým aspektem, ale potom je tu celá řada dalších politických oblastí, kde je hranice eh, velice důležitým prvkem. Tady máme některé příklady. Já jsem vám to chtěl schrnout takto jednoduše. Zkrátka nyní mnohem úžeji spolupracujeme s kolegy z ostatních politických oblastí, zejména v oblasti bezpečnosti produktů, v oblasti práv duševního vlastnictví, eh, F plynů, prekurzorů a tak dále. A to proto, abychom vytvořili integrovanější přístup k hraničním kontrolám, které chrání samotný základ našeho vnitřního trhu, protože jakmile se něco dostane dovnitř, začne to obíhat po celém trhu. Zabýváme se tedy značnými objemy a když říkám my, tak tím myslím celní orgány obecně. Počet celních prohlášení je opravdu značný. A dostává se to skoro až do bodu, o kterém hovořil profesor Stoll. A tady přichází do hry důležitost eh, IT. Není možné, aby zkrátka tuška a papír zvládali takovéto objemy. A biznis už v dnešní době ani takto nefunguje. Takže digitalizace celého celního procesu je zásadní součástí. Chtěl bych vám připomenout, že to, jak eh, cla fungují, se opírá na eh, celních prohlášeních a kontrolách eh, na hranicích anebo i někde dále, pokud je to eh, nutné. Je to systém, který monitoruje obchod v reálném čase a celní orgány musí rychle zpracovávat informace a identifikovat, co se právě děje. Ty objemy jsou obrovské. A navzdory tomu po celé Evropské unii přes 90 eh, celních prohlášení je zpracováno do hodiny. Rychle se to tedy hýbe vpřed, ale Vzhledem k tomu, jak se modernizují eh, obchodní procesy, je potřeba postupovat co nejrychleji. Eh, já jsem už zmínil otázku DPH v obchodu, ale jde tady o celý eh, dodavatelský řetězec a komplexní struktury. Nejde pouze o import jednoho zboží do nějaké jurisdikce a tím to končí. Ne, tak to není. Ten proces je mnohem složitější a sahá přes několik jurisdikcí. Potom samozřejmě role přepravců a operátorů v logistice eh, je naprosto zásadní, my s nimi úzce spolupracujeme. Byl, byl už to zmíněn eh, UCC, to je naše Bible. To je základní eh, celní legislativa, která se rozvíjela, vyvíjela, nakonec byla přijata v roce 2013, jak zmínil pan profesor Stoll. Je to velice ambiciozní pokus úplně zmodernizovat a zdigitalizovat celní postupy. Bude to nějakou dobu trvat, než si to všechno sedne, ale už nyní pocitujeme efekty. Už jsme v komisi eh, pocítili eh, prvotní dopad UCC a budeme samozřejmě eh, vydávat další zprávy v následujících letech a zejména průběžnou zprávu v roce 2021, kterou po nás žádal parlament. Myslím si tedy, že nejdůležitější je transparentnost veškerého fungování, což v komisi měříme pomocí standardu výkonnosti a indikátorů a snažíme se o to, aby zpráva celní unie byla plně v rukou hlavních aktérů. Konkrétněji bych se chtěl zmínil bych se chtěl zmínit o jedné další oblasti a to je využívání statusu autorizovaného ekonomického operátora. To zabírá v té diskutované zprávě eh, určitý prostor, protože se domníváme, že jde o důležitý aspekt jak pro kontrolory, tak pro usnadňování obchodu. A konečně, než eh, přejdu k dalšímu bodu, bych chtěl připomenout, že zatímco UCC je naše Bible, máme tu i další legislativu, která přímo souvisí s prácí celních úřadů. Na snadě je samozřejmě eh, dohoda, dohody o celní spolupráci, dohody o volném obchodu a tak dále. Ale potom také eh, nařízení o tarifech a celá řada dalších legislativních aktů eh, rozptýlených po dalších politických oblastech. To všechno má přímý dopad na roli celních orgánů při ochraně vnitřního trhu. Jednou z těchto oblastí, která vyvstává do popředí v posledních letech, je oblast bezpečnosti. A UCC mimo jiné přináší posílení bezpečnostních ustanovení, které závisí částečně na systému eh, opakovaného podávání různých informací od různých subjektů. Tento přístup nemůže fungovat bez potřebných eh, IT systémů a to je právě jedna z největších výzev při celém postupu, který máme před sebou. Velice stručně bych schrnul ten princip tak, jak to vidíte na tom slajdu. Takže hodnotit předem, kontrolovat, kde je to potřeba. Je potřeba včas získat informace a provést z bezpečnostních důvodů adekvátní kontrolu tak, abychom byli schopni říct, například tohle zboží nemůžete vyložit, protože bylo vyhodnoceno jako příliš riskantní. Riziko je součástí filozofie kontrol podle UCC a zakládá se na společném řízení rizik. Máme společná kritéria a standardy rizik, které byly stanoveny eh, v poslední době, zejména ve finanční oblasti. Finanční riziko. To je zase na základě eh, podnětu z eh, účetního dvora, že bychom měli jednat silněji v této oblasti. To je tam nyní tedy začleněno a uvidíme, jak to bude fungovat do budoucna. Pokud jde o autorizované ekonomické operátory, já jsem říkal, že se k ním stručně zmíním. Autorizovaný ekonomický operátor, to je pro nás součást procesu zajišťování, aby kontroly cílily na ty, kteří jsou nejrizikovější, kteří ne, mají patřičné záruky a neplní, stand, eh, neplní standardy. Ti, kteří plní standardy, s těmi se jedná eh, příznivěji. Tady vidíte některá eh, kritéria a některé výhody tohoto statusu. Důležité zkrátka je, že tohle je nedílnou součástí toho, aby podniky plnily kritéria, aby je splňovaly dlouhodobě a aby se s nimi zacházelo adekvátně. Potom další část, která souvisí s tou potřebou kontrol, to jsou zjednodušení, která umožňuje unijní celní kodex. To potom vede k reálným výhodám, zejména pro AEO, ale při nejmenším jedna z nich, eh, Centralized Clearance, to je naprosto plnohodnotný IT systém v celé Evropské unii, který závisí na aktualizacích z členských států, ale e, o tom bude hovořit kolega Santos. Do toho teď nebudu zabíhat, ještě mám dva další slajdy. Tady bych vám chtěl připomenout, jak vypadá e, načasování implementace UCC. Profesor Stoll hovořil o problémech se spožděním, e, se zaváděním IT systému. O tom se do značných detailů debatovalo v minulém mandátním období a my se domníváme, že nyní nastává fáze, kdy je možné dokončit zbývající části IT systému v souladu s dohodou. A myslím si, že nyní se v komisi tedy soustředíme na to, abychom to dotáhli do konce, to ale nechám kolegovi. A úplně nakonec bych chtěl připomenout, co prohlásila nově zvolená předsedkyně Evropské komise o důležitosti, Evrop, o důležitosti celní unie a důležitosti toho, abychom se posunuli na další úroveň celní unie, což by znamenalo mnohem silnější přístup k managementu rizik, což by znamenalo přísnější kontroly, ale zároveň eh, vycházení vstříc potřebám biznisu, aby mohl fungovat. A teď, když dovolíte, paní předsedkyně, tak dám slovo kolegovi eh, Pavlu Santosovi, který, jak jsem už říkal, je ředitelem pro eh, digitální sféru eh, v celním a daňovém systému. A ten bude hovořit podrobněji o tom IT aspektu. Yes, so thank you, Philip. Uh, thank you, Chair. Děkuji Filipe, děkuji paní předsedkyně. Já jsem Paulus Šantuš, jsem ředitelem Taxodu B. Máme na starosti eh, digitální eh, výstupy a také celou řadu různých elektronických systémů pro implementaci eh, celního kodexu a celních záležitostí, tak to je věc, která spadá pode mě. Svou funkci teď vykonávám rok a půl. Mám na starosti také provádění implementaci jednotného prostředí pro tu celní iniciativu, což je další krok naší revoluce v digitalizaci celní unie po eh, UCC. Teď pracujeme na posouzení dopadu této iniciativy a přijetí předpokládáme v průběhu příštího roku. Prozatím se hodně zaměřujeme na doručení eh, systému UCC. Rád vám poskytnu aktuální informace o současném stavu, v jaké fázi je implementace UCC a pracovního programu celého tohoto projektu. Mám připraven pouze jeden snímek, to je ten, který vidíte teď na obrazovce. Eh, schrnuje eh, programový plán na základě dohody z letošního roku mezi Radou, parlamentem a komisí o e, článku 278 e, UCC. Novou verzi e, vůči programu 2019 očekáváme, že bude přijata v příštích měsících. Tady vidíte plán a máte tam národní složky, ty je třeba rozvinout a budou operovány výlučně celní zprávou členských států Ehm, vidíte tam těmi modrými enky označeno. Potom to, co bude provozováno námi, tedy komisí, ehm, mým týmem, tak to je ta zbývající část. Mohu vám potvrdit, že se plně angažujeme v tom, abychom dodrželi tento plán alokovali jsme na to příslušné eh, zdroje na celní mm, program 2020. To, co vidíte zeleně, tak to je to, co jsme mm, dodali podle plánu, to znamená, co se týče sudu, jsme asi v, té, asi v 50%. Na rok 2019 vidíte, že očekáváme příští měsíc nový portál pro ekonomické eh, operátory, tak aby mě mohli plně digitalizovat svou práci, pokud jde o splnoprávněné e, operátory a závazné tarifní informace, které si vyžádá management. To je e, to E, A, E, O nebo BTI sloupeči 2019. Také chceme, chceme optimalizovat e, jejich šance členských států na včasné dodání práce, která je na straně členských států. Máme různé různá fóra, například elektronickou kodační skupinu a potom skupinu pro celní politiku. Pro úspěch, eh, jak už zaznělo z předchozího vystoupení, je kritické to, jaká bude alokace požadovaných zdrojů pro to, abychom dokončili eh, UCC. To znamená, ten statutární stav, eh, to znamená pracovníci, kteří řídí tuto práci, sem spadám i já, a také potom zdroje pro exekutivní práci, kterou vykonávají naši partneři a dodavatelé, kterých využíváme. Proto je mimořádně důležité, aby program eh, mm, PROCLA po roce 2020 plně eh, podporoval implementaci UCC, jak o tom hovořil pan profesor Stol. Bude se o tom hovořit také ještě po mém vystoupení. Děkuji za pozornost a z mé strany to zatím všem. Předávám slovo. Thank you very much, Paolo. And... Děkuji, Paolo. Já jsem Sabine Hensle, jsem ředitelkou eh, pro mezinárodní a obecné záležitosti a eh, mám eh, na starosti také celní otázky, tak jako to hovořil můj kolega Filip, a také celní programy, které podporují celní politiky a také celní legislativu. Celní programy, hovořím v množném čísle, tak eh, to jsou ty navržené v rámci nového víceletého finančního eh, rámce. Teď máme eh, navrženy dva celní programy, zatím běží jenom jeden, jako tam hovořil pan Santos, a to je program CLA 2020. V rámci následujícího finančního rámce komise předložila návrh k tomuto v květnu loňského roku a na snímku vidíte, že tam navrhujeme dva programy. Jednak celní programy v rámci jednotného trhu, Chceme takto zajistit, abychom i v budoucnosti dosáhli synergií a přemostění mezi eh, programy například Fiscalis nebo eh, program proti eh, podvodům. Ten program Fiscalis používá také náš generální ředitel pro financování daňových IT systémů. Takže pro nás je hodně důležité, abychom zajistili přemostění, ty vazby mezi těmi dvěmi programy a synergie. V rámci nového víceletého finančního rámce jsme navrhli také nový nástroj, nový nástroj pro financování, a to v rámci integrovaného eh, v rámci Fondu pro integrovanou zprávu hranic. Jde o nákup, údržbu a aktualizaci eh, vybavení na eh, celní kontroly. Spadá to pod eh, část migrace a zprávy hranic a je to z toho důvodu, že si myslíme, že zejména s ohledem na vybavení je důležité, abychom tady měli eh, spojení k tomu vybavení, které je financování z eh, tohoto fondu pro policejní složky. Chceme tady mít tedy toto přemostění. Logika za návrhem k víceletém finančním rámci komise je najít maximální množství synergií a také ehm, chceme, aby zpráva financování e, programu byla efektivní. Konkrétněji, celní program a ten nástroj na vybavení pro celní kontroly mají stejný cíl. Obojí přispívá k ochraně finančních a ekonomických zájmů Unie a členských, zájmů členských států. Měli jsme pocit, že cla činí asi 20 miliard eur, tím pádem jde o důležitý nástroj rozpočtu Unie. Také se takto přispívá k bezpečnosti v EU a k ochraně EU eh, e před nelegálním nebo eh, nespravedlivým obchodem. Také chceme podpořit tímto legitimní obchodní aktivity. Co se týče celního programu, tak jsme navrhli rozpočet 950 milionů eur. Pan profesor Stol hovořil o tom, že je hodně důležité, abychom měli k dispozici odpovídající finanční zdroje, tak abychom se vyhnuli tomu, že celní IT systémy by potom byly implementovány někde v roce 2032, což už můj kolega pravděpodobně bude v důchodu v té době. Ten druhý nástroj, eh, vybavení eh, pro celní kontroly, tam jsme navrhli rozpočet 1,303 eh, milionů eur. Chceme se postarat o to, aby celní ochrana nebyla podkopávána nebo aby neměla rovné postavení, pokud jde o její vybavení u těch hraničních bodů. ten obecný cíl je eh, stejný, ale pak jsou tam eh, jiné konkrétnější cíle. U celního programu eh, nám to pomáhá se lépe připravit a zajistit jednotnou legislativu a jednotnou implementaci legislativy a politiky pro cla. Máme projektové skupiny, to je jeden z nástrojů, tam se pracuje na politických nebo legislativních iniciativách, vyměňují se osvědčené postoje, sdílejí se znalosti, budují se lidské kapacity, poskytuje se školením. A nejdůležitější částí je přispět k rozvoji systému IT. 85 rozpočtu je vyhrazeno právě na rozvoj IT systému. U eh, vybavení na kontrolní cel je ten konkrétnější cíl trochu jiný, protože by to mělo sloužit k tomu, abychom zajistili odpovídající eh, celní kontroly na eh, hraničních přechodech, pozemní hranice, mm, letiště, přístavy a také mm, případně poštovní hraniční přechody. V jaké fázi se nachází jednání? Jednání bylo zahájeno v lednu, možná březnu 2019. Probíhaly výborné diskuse s členy tohoto výboru a s pravodají. Bohužel se nám nepodařilo dosáhnout dílčí schody, ale mám plnou důvěru v to, že otázky, které jsme zatím ještě nevyřešili, nebudou eh, nějakým zásadním problémem nebo překážkou pro dohodu. A myslím si, že se velmi brzy budeme moci vrátit k jednání a předpokládám, že dosáhneme dobrého eh, výsledku a dohody doufejme do konce letošního roku. Děkuji za slovo. Děkuji. A nyní zahajuji diskuzi. Nejprve dáme slovo koordinátorům nebo těm, kdo je tu nahrazují, takže někdo za EPP, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, já mám otázku. Já bych chtěl zareagovat na to, co říkal pan profesor Štol. Já mu dávám naprosto zapravdu v tom, že tímhle celním postupem a na implementací směrnic a nařízení že to, to je v podstatě eh, naprostý nesmysl, protože nakonec eh, podniky platí za to, nebo platí eh, tu, tu implementaci evropského legislativního postupu. On už zmínil čísla, která jsou velice působivá. Já si pamatuju 50 miliard euro, které bychom získali navíc, kdyby systém fungoval. Takže tady se musíme polepšit a musíme k tomu vést i členské státy, protože poměrně značnou odpovědnost um, má nikoli tento výbor nebo komise, ale členské státy, které správně neimplementují to, co mají. Potom mám ještě konkrétní otázku a je to otázka přímo na komisi která popisuje eh, tento stav a platí vlastně za takový symbol. Protože nejenom, že celní legislativa se neimplementuje, ale i další legislativa zvenčí, která jaksi musí eh, fungovat v souhře s celní legislativou, eh, tak ta souvisí s mou konkrétní otázkou, a to je DPH. Implementace směrnice o DPH Eh, článek 278 říká, že celní kodex umožňuje členským státům až do 31. prosince 2020 předběžně dočasně pracovat neelektronicky. A nařízení 632 z roku 2018 e, toto, e, pro, toto dočasné období prodloužilo až e, na další rok. Takže komise musí zavést celou řadu prvků, které budou přepracovávat systémy IT. Pak tu máme také eh, ten balíček DPH, eh, implementaci eh, balíčku DPH v online obchodě, to je až do 1. ledna 2021. Tato přechodná fáze u malých zásilek není v souladu s balíčkem DPH v obchodě online. Pokud by jediný členský stát, a to je to důležité, pokud by jediný členský stát eh, prošvihl tu lhůtu 1.1.2021, eh, eh, tak to pravidlo vlastně bude to pravidlo bude vlastně neplatné a bude nepoužitelné. Je to zkrátka úplně, je, je to neuvěřitelně složité, ale ta otázka je nakonec velice jednoduchá. Co udělá Evropská komise s členskými státy tak, aby každý členský stát toto pravidlo zavedl a aby nedošlo k tomu nejhoršímu případu, který jsem právě popsal? Děkuji. Thank you. Děkuji. Za SAD, paní Guillaume, chcete hovořit? Pan Botoš? Nejprve tedy musím dát slovo koordinátorovi z SAD. Paní Grapiny chce hovořit z SAD? OK, très bien. Yeah. But Mrs. Grappini then. Dobře, takže paní Grapiny. Já vám děkuji. Já jsem i zpravodajka celnímu programu. A takže chci odkázat na tu poslední část. Chci nicméně poděkovat panu profesorovi Štolovi za přesnost jim poskytnutých informací. A naprosto souhlasím se vším, co jste řekl. Nejenom ta čísla, ale také jste zmínil něco nesmírně citlivého, a to bezpečnost. Bezpečnost občanů a zajištění eh, soutěže na trhu. Je jasné, že implementace celního programu, jak to prezentovala komise, což je teď ve fázi meziinstitučních jednání, jsou, je důležitý prvek. Ale já věřím politování, že to šlo tak stěžka, to vyjednávání v původním, v minulém období. Protože, jak řekl kolega Pascal, odnáší to nejenom firmy, ale i občané. A to nejen z hlediska neověřené kvality produktů, které vstupují na trh, ale také samotných nákladů. Protože jakýkoliv náklad vznikne v důsledku byrokracie či jiných věcí, tak samozřejmě oni to ty firmy pře- přenesou na spotřebitele v podobě ceny. Takže já jsem nebyla příliš spokojená s tou eh, pozicí eh, vůči komisi, tedy v tom předchozím období u zprávy, již jsem byla zpravodajkou. Protože, jak to řekl pan profesor Štol i další, rozpočet je důležitý pro implementaci. Bez rozpočtu neimplementujeme nic. Ale komise neakceptovala můj pozměňovací návrh, protože podle mě ten rozpočet nebyl dostatečný a já jsem řekla, že nechci, aby tento rozpočet byl postihnut Brexitem. Proč to komise neakceptovala? Čili znovu odkládáme, odkládáme a odkládáme. Musíme to vyjádřit naprosto jasně. Ne, protože já jsem zpravodaj, protože jsme na, na výboru IMKO, ale protože jde o budoucnost Evropské unie. Ta závisí na těchto dvou zprávách. Bez elektronického systému a společných pravidel se neobejdeme a bez rozpočtu ta elektronizace neproběhne. Takže má uh, uh, poptávka po komisi je, abychom do konce listopadu dotáhli mou zprávu, teď si dívám na radu, a je důležité, aby aspoň tento rozpočet zůstal v novém finančním rámci. A pak to můžeme upřesnit tak, aby to uh, specifické členské státy všechny implementovaly, protože hm, to musí být opravdu všechny. Ale v, při, i v předchozím období, i jakožto podnikatelka dříve, konstatuji, že se nekladl dostatečný důraz na produkty z třetích zemí. Teď máme tuto směrnici, kterou jsme eh, nakonec dosáhli, eh, vlastně je ve, ve finiši týkající se dvojí kvality výrobku. Ale nechceme uškrtit evropské eh, producenty na úkor dovozu z třetích zemí. Tam jsou to obrovské objemy to bychom pak mohli mít dvojí negativní efekt. Bezpečnost spotřebitele by byla ohrožena a ještě tím smeteme z trhu naše vlastní výrobce. Takže doufám, že to nakonec dobře dopadne s, tímto, s touto zprávou. Děkuji paní Grapíny a za Renew nyní pan Botoš. Ano, já jsem člen Renew, ale hovořím teď sám za sebe. Mám přímo otázky. Děkuji moc krát, pane profesore Štole, za vaši prezentaci a děkuji taky panu Kermodovi, panu Santosovi a paní Hensler. Všem vám děkuji, bylo to velice zajímavé, co jste nám eh, odprezentoval. Já mám dvě konkrétní otázky. Zahrnuly vaše studie země, které nejsou v šengenském regionu? A druhá otázka. Studovali jste také finanční ztrátu těchto zemí e, vzniklou díky nebo kvůli celnímu nařízení momentálně? Děkuji. Budu pokračovat politickými skupinami. Paní Gíze ze Zelené. Nebo vy? Mrs. Kavazin. Paní Kavazin. Děkuji. Děkuji za prezentaci za studii. Bylo to zajímavé. Mám jenom dvě konkrétní otázky. Jaké jsou přesné důvody, proč elektronický systém se takhle odkládá, nefunguje, není implementovan? Pane Štol, to, co vy jste řekl k parlamentu, abychom měli tedy tu roli facilitátoru a na komisi, jaké jsou dopady Brexitu na celní oblast. Jste na to připraveni? jedna ze zásadních otázek. Děkuji. Děkuji za ID. Paní Žiron tu není. A je tu paní Žiron, prosím. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za prezentace studii, studii, které byly velice zajímavé. Protože vidíme, že to vlastně vypichuje všechny problémy, s kterými se nyní potýká Evropská unie, celní unie, komise, parlament. Pro nás je nesmírně důležité zajistit tuto celní ochranu, protože tím, že chráníme vnější hranici, chráníme všechny občany. Je to důležité téma pro dnešek i pro zítřek. A to, že jsme poukázali na, ten, na ty nedostatky toho elektro, elektronického systému, mě vede k otázce, která je podobná jako otázka mého zeleného kolegy. Proč taková, takové spoždění? A proč ta lhůta, která jste tady před, uh, eh, předestřeli, proč nebyla uh, teď dodržena? Musíme na tom všichni pracovat, zjistit, proč se to blokuje. Samozřejmě 27, 28 členských států je to těžké koordinovat, ale je to problém školení, je to problém logistický, nebo co to je, abychom to mohli implementovat. A jinak eh, mě velice leží na srdci, také to, protože se to týká celní oblasti, další bod, a to je e, nelegální obchod nebo obchod s uměleckými díly. Víme, že jsou um, kulturní památky v Syrii a jinde a teď se pašují a obchoduje se s nimi. Jak zajistit, aby z tohoto bodu byla skutečně priorita, protože ono to pak v konečném důsledku pomáhá teroristům, pašerákům, že jde i v konečném důsledku o bezpečnost našich občanů. Děkuji. Děkuji, paní Žero. An za EKR. Chce si někdo vzít slovo? Paní Mazurek. Can you put on your microphone? Mikrofon, prosím. Bardzo dziękuję. Chciałabym na... Dziękuję vám. Já bych chciała poděkovat za prezentaci, která tu byla představena, za tyto výzkumy. Celní unie je jedním z klíčových prvků, v němž budujeme eh, naší unii a samozřejmě mám ehm, k tomu tyto dvě otázky. Myslím si, že je důležité potrhnout, jak důležitý je rozpočet pro modernizaci celní unie. Finanční prostředky na modernizaci IT systému byly sníženy. Říkám, že postupy by měly být zjednodušeny, aby národní orgány obdržely fondy. To je jeden z důvodů, proč ta implementace pokulhává. Takže příslušné národní orgány se musí zaměřit na implementaci nařízení a ne na Eh, různé byrokratické administrativní kroky pro získávání fondu. Má to komise na mužce? Máte nějaké podněty k urychlení? Druhá otázka. Studie komise a parlamentu naznačují tři zásadní problémy, které zase podkopávají homogenitu celé struktury Jednak rozdělení úkolů v rámci zprávy, implementace a pak jsou tu překážky těch jednotlivých národních zpráv, spolupráci mezi sebou i se soukromým sektorem. Takže s ohledem na tyto nové trendy je otázka, do jaké míry komise hodlá implementovat umělou inteligenci nebo blockchain, chystáte pilotní projekty v této oblasti a vidíte v těchto technologiích nějakou přidanou hodnotu? Děkuji, paní Mazurek. A nevidím nikoho za GUE, tudíž navrhuji, abychom přešli k otázkám. Většina otázek je adresována na komisi, možná by mohla odpovědět nejprve komise a pak profesor Stol může pokračovat a pak si dáme druhé kolo. Už mám dva, dvě žádosti o slovo. Uh, thank you very much. Děkuji. Vynasnažím se, abych uh, se vyslovil k otázkám, které specificky byly mířeny na komisi. Já jsem zaznamenal ty obavy, výhrady ohledně nutnosti chránit evropské podnikatele. To je jeden ze středobodů naší práce. Snažím se zdůraznit to, že přístup, který máme, je snahou zajištění integrované kontroly, která chrání nejenom z hlediska zajištění tarifů a uplatnění tarifů, ale také ehm, kontroly evropských standardů. Mám za to, že tato oblast, která má zjistit, aby byly pokryty i tyto oblasti má obrovský význam pro příští období, kdy budeme se snažit vytěžit maximum z procesů, které byly nastaveny v rámci UCC. A to, ty procesy, které musí být zavedeny uvnitř čtyřů, abychom posílili například environmentální nebo bezpečnostní ohledy. Důvody těch prodlev Možná Pálo k tomu bude mít také co říct. Ale z těch let, kterou, který, po které jsem se zabýval touto otázkou, mohu říci, že míra komplexnosti těch kroků v oblasti informačních technologií a to, že to musí proběhnout prostřednictvím stávajících systémů, které musí dál pracovat, musí to fungovat, to strašně komplikuje situaci. Nejen pro komisi, ale pro, i pro členské státy, protože my nemůžeme mít eh, situaci, kdy budeme například měnit transitní režim, který zahrnuje nejenom, nejenom transit přes Unii, ale i v rámci transitní umluvy. My nemůžeme mít období výpadku, kdy to nebude fungovat. Ono to musí fungovat pořád. A mnoho těchto systémů na sobě vzájemně závisí. Takže je důležité, jak jsou strukturovány. A my jsme také hodně dbali na to, jaké dopady to má na podnikání. Nemůžeme, musíme zabránit situaci, kdy bychom měli dokonalý systém, ale přitom zničíme podniky. To nejde. V dokonalém světě by to bylo všechno daleko rychlejší a lepší. Ale když jsme se zabývali možností prodloužení té lhuty 2025, tak tam šlo o dlouhodobý proces konzultace s firmami a se s státními zprávami. Abychom měli nějaký průchodný plán. A na základě toho jsme pak měli podrobné diskuze s parlamentem za předchozího volebního období. A my samozřejmě si přejeme, aby byly tyto věci splněny. Ale musím vám připomenout, že u těchto systémů nejde o to, abychom čekali do roku 2025, kdy všechno bude fungovat. Ne, věci postupně eh, jsou zaváděny do praxe, postupně se dostávají online a obrovské části UCC už jsou uh, uplatňovány, ale i tak nesmíme usnout na Vavřínech. Co se týče Brexitu, se dá říct jen toto. My za komisi jsme pracovali s členskými státy neúnavně, při přípravě scénáře No Dealu. To je samozřejmě něco, co nás všechny znepokojuje. Budeme mít další zkusky s členskými státy v tomto období, například s našimi kolegy v celních zprávách, teď pátek. A vyslali jsme celou řadu zpráv, komunikací, komunikovali jsme i s biznesem, ale v případě no dealu budou problémy ale snažíme se s členskými státy na nich co nejvíc pracovat. Mělo to do, má to samozřejmě dopady na naše IT systémy. Protože je, tu, je to obrovská struktura práce, která stojí za tou vše, veškerou prací, která probíhá, která probíhala v Evropské unii se týče obchodu s uměleckými díly, chci upozornit, že minulý rok bylo dosaženo dohody ohledně nařízení o kulturních stacích a my se snažíme implementovat tuto legislativu, která je, která slouží k tomu, aby nebylo možné financovat terorismus prostřednictvím těchto metod, abychom s tím mohli něco dělat. A pokud jde o DPH, říci, že tady teď probíhá hodně práce, co se týče těch ustanovení o DPH v oblasti elektronického obchodu a má to celou řadu různých aspektů, včetně toho, jak je to řešeno uvnitř Unie, nebo malé zásilky, když přicházejí do Unie. Máme lhutu 2021, přijata, mají být přijata rozhodnutí na da, té, daňové, té daňové oblasti na straně rady a musíme sladit ty procesy. Je to výzva. Velká výzva. Protože celníci mají zohlednit další změnu svého fungování abychom přispěli k výběru DPH, což má obrovský dopad na ty malé zásilky, což až dosud nebylo pokryto. Ale je to pokračující postupující aktivita. Uvidíme si kolegové k tomu chtějí něco dodat. Paolo IT a Sabine k těm rozpočtovým otázkám, které padly ke konci. Thank you, Filip. Děkuji, Filipe. Já bych se chtěl vrátit k otázkám spoždění v IT. Chtěl bych vám připomenout, že v roce 2018 vznikla zpráva, na základě um, mise 2017 až 2018 Evropského účetního dvora, která pojmenovala sérii spoždění v IT systémech a ptala se, co bylo špatně. Ta zpráva je dlouhá, já mám tu sebou schrnutí této zprávy a chtěl bych eh, ocitovat následující věty. Spoždění byla způsobena několika faktory, zejména změněním záběru projektu, nedostatkem zdrojů, fondů, které alokovala Evropská unie a členské státy a dlouhým rozhodovacím procesem vzhledem k víceúrovňové struktuře řízení. Je tedy jasné, a už to také dnes zaznělo, že aspekt zdrojů je nesmírně důležitý. Zdroje znamenají finance. Finance na, subdoda- na zadávání smluv subdodavatelům, protože eh, na IT projektech samozřejmě se podílejí firmy na trhu eh, na základě subdodavatelských smluv. Ale na něco takového je zapotřebí společný tým, eh, silný tým na straně veřejné zprávy, který bude koordinovat tyto subdodavatele. Takže je velice důležité mít interní tým v komisi a v každé jednotlivé celní správě v členských státech, které by úzce spolupracovaly vzájemně a které by měly dostatek peněz, dostatek zdrojů na to, aby outsourcovali práci a aby jim subdodavatelé plnili zakázky. Takže tady je zapotřebí hodně koordinační práce, což mě vede k odpovědi na další otázku, která byla položena, a to, zda se komise domnívá, že je důležité, aby komise spolupracovala nejen s členskými státy, ale aby členské státy spolupracovaly mezi sebou navzájem a se svými partnery. My eh, to hlídáme, jak jsem už říkal, existují fóra, jako je eh, koordinační skupina elektronického cla. Eh, ta se řídí na úrovni šéfů oddělení v členských státech a v komisi a na této úrovni se diskutuje o detailech a plánech implementace, o technických detailech toho, kdy, kde, co se má implementovat. Je to tedy velice úzká spolupráce o jednotlivých modulech implementace, o těch společných modulech, společných komponentách. Jsou to části softwaru, kdy e, část implementuje můj tým v komisi, další části implementují další týmy v členských státech a ty části spolu samozřejmě musí jaksi ladit a pasovat k sobě. Potom také zadáváme služby ekonomickým subjektům a někdy také e, subjektům třetích stran. Takže ta debata probíhá na tomto úrovni a také na úrovni Customs Policy Group, což je fórum, kde se setkáváme my z ředitelství TaxSud s ostatními generálními ředitelstvími eh, dvakrát ročně zpravidla a tam se snažíme co nejvíce stimulovat spolupráci v IT mezi členskými státy. A jedním hmatatelným výsledkem bylo před rokem, rokem a půl, že proběhl v Talinu seminář na vysoké úrovni, organizovaný tehdy estonským předsednictvím a ten vedl k návrhu zlepšení konceptu a ono to, prove, ono to proběhlo, teď už je to v provozu a vznikl expertní tým pro spolupráci v celní počítačové správě. Kolegové z Estonska a Portugalska tehdy e, vytvořili a řídili ten expertní tým. My jsme tu iniciativu podpořili a teď už se zapojuje asi 14 členských států, které čím dál více spolupracují na úrovni IT, aby se vyhnuli zdvojování e, úsilí a pracují společně na implementaci plánu UCC podle těch lhůt, které teď všichni známe. Takže práce probíhá, fáze 1 se blíží ke konci a teď se soustředují na zahájení fáze 2 spolupráce. A to znamená implementace národních systémů, jako je dočasné skladování notifikací, to je systém UCC, a potom další systém UCC, to je e, důkaz o unijním statusu. Uvidíme tedy, jak se členským státům podaří tato spolupráce. A když říkám, že se zapojuje 14 členských států, znamená to samozřejmě, že těch 14 dalších eh, se nezapojuje do určité míry ne, neznamená to, že těch ostatních 14 se nezapojuje. Každý členský stát se zapojuje do určité míry, kterou eh, těžko definovat, eh, kterou nebudeme nějak kvantifikovat. My se snažíme hrát tu podpůrnou roli. A nakonec bych se chtěl eh, vyjádřit k otázce pilotních projektů a k tomu, zda by bylo užitečné využívat inovativní technologie, jako jsou blockchainy. My jsme na tom začali pracovat někdy před třemi lety. Máme dva konkrétní eh, důkazy konceptu. Eh, to je něco, co probíhá s několika členskými státy. Eh, na, už máme napojeno osm členských států. A pokud jde o blockchain, musíme si dávat pozor. Tohle je technologie, která toho hodně slibuje ale zatím není dostatečně vyzrála. Když se podíváte na to, co se píše v tisku, tak vám patrně velice rychle dojde, že technologie blockchainu u určitých systémů není kompatibilní s osobními daty v tom systému. Nebo že, že, že tedy blockchain není kompatibilní s GDPR anebo s EDPR. Takže my, jakožto veřejná zpráva, musíme dodržovat EDPR e a členské státy a ekonomické subjekty musí splňovat GDPR. To je pro nás povinnost. A proto, pokud uvažujeme o blockchainu jako potenciální technologii do budoucna, musíme si uvědomit, že musíme přitom splňovat tato nařízení a neodhalovat osobní data pomocí těch systémů. Já doufám, že jsem to vysvětlil dostatečně jasně, klidně, když tak odpovím ještě písemně. tak eh, já pokud můžu, tak jenom tři krátké komentáře k tomu financování. Nejprve bych chtěla poděkovat paní Grapíny za ochotu a podporu eh, při zprávě o financovacích programech a za její ochotu dokončit tu zprávu eh, do listopadu. To si myslím, že je velice pozitivní zpráva. A těším se na spolupráci s paní Grapiny na této zprávě. Pokud jde o to, proč nebyl zohledněn Brexit, a proč eh, máme k tomuto návrhu výhrady. Je to proto, že náklady na přípravu Brexitu vznikají teď. Je to právě teď, nyní, kdy se musíme připravovat na Brexit. Pokud by Spojené království odešlo 31. října, musíme být připraveni 31. října. A víceletý finanční rámec se týká až financí od roku 2021. Takže to musíme oddělovat. Náklady na Brexit se kryjí s financí současných programů do roku 2020 a zahrnují eh, nutné úpravy IT systému, jak už říkal kolega. A potom u příštího víceletého finančního rámce od roku 2021 ještě uvidíme, jaký bude možný scénář a co bude potřeba alokovat v té době. To se samozřejmě nijak neomezuje na oblast cla, protože i další politické oblasti budou postiženy Brexitem od roku 2021 podle toho, jak Brexit nakonec dopadne. My se obáváme zejména toho, že se to bude řešit nějak globálněji a koherentněji. Nebude se to omezovat pouze na cla. Potom druhý komentář k financím. K tomu, že je byrokratické eh, získávat finance z fondů. Tak eh, my máme celní program, který eh, je řízen prostřednictvím přímé zprávy a to při úplném dodržování finančního nařízení. Samozřejmě hledáme zjednodušení, která lze provést v kontextu a v mezích finančního nařízení můžeme například používat jednotkové náklady na expertní týmy a tak dále. E, to už nyní děláme a jsme otevření jakýmkoliv návrhům na další zjednodušení. E, pokud přijdete s nějakým podnětem, velice rádi to proskoumáme a samozřejmě nemělo by být byrokratické získávat finance. Děkuji, profesor Stoll. Thank you, Jim. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za možnost odpovědět na otázky. Eh, budu se soustředit na otázky k elektronickému systému. Myslím si, že jsou hodně důležité. Myslím, že teď stojíme před eh, rizikem určitého protahování. Je to hodně složitá veřejná infrastruktura a je tam vlastně minimálně 29 hráčů. A máme hodně příkladů toho, kdy takovéto infrastruktury selhaly. Jde o to, že dojde k přetížení v průběhu implementace programu, protože jednak máme vývoj nové technologie, ty blokové řetězce, jak už zaznělo, a Potom je tam velká provázanost. Jsou zde další prvky elektronické zprávy, například eh, problém elektronické DPH. A pak jsou zde ještě nové výzvy, například eh, ochrana dat. Čím delší bude prodleva, tím větší to bude zátěž na eh, rozvoj a implementaci. A tím více se to svým způsobem multiplikuje, protože nejenom, že musíme dokončit to, co jsme si naplánovali, ale musíte to dokončovat v situaci, kdy najednou před vámi stojí ještě další nové výzvy. Navíc nad rámec toho, co se naplánovalo. A to je hodně zásadní věc. Proč je to tak důležité? Ne kvůli tomu, že bychom chtěli řešit jenom vnitřní trh, ale jde o to, že podniky se na nás spolehají při vývoji svých vlastních elektronických systémů. Oni se spolehají na příslušná rozhraní. To znamená, to, jak je to klíčové z hlediska ekonomického, taková to prodleva, jaký to má velký dopad, tak to musíme znásobit kvůli té závislosti podniků. Protože oni musí integrovat své vlastní celní systémy do toho celkového systému. Za druhé, myslím si, že to je hodně důležité, protože hovoříme o bezpečnosti. Tento elektronický systém je základem pro řízení rizik v naší společné celní správě, což je důležité pro bezpečnost. Jde o životní prostředí, eh, práva duševního vlastnictví a tak dále. To znamená, stejná data potřebujeme k tomu, abychom mohli správně řídit rizika. Což je další věc, která je hodně důležitá. Doposud jsem neviděl manažerský přístup, ať už ze strany komise nebo ze strany parlamentu, přístup, který by si uvědomoval, jak zásadní to je. Je to tak, že máme vždycky nějaký cíl, potom implementujeme nějaký projekt, pak máme nějaké technologie, postupy, kdy vidíme, jak se dostaneme k tomu stanovenému cíli ale možná, že ty technologie řízení nejsou dost vhodné na to, abychom si uvědomili, jak eh, zásadní dopad by měla takováto prodleva. A to je věc, na které bych měla pracovat jak eh, komise, tak parlament. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji, pane profesore Stole. Eh, o slovo se hlásí ještě další tři řečníci v druhém kole. Poprosím ale všechny o stručnost, abychom mohli přejít dalšímu bodu. Eh, pan Mans. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Pan Mandes. Eh, já jsem byl členem tohoto výboru roky do roku 2014 a byl jsem hrdý na velký úspěch EU v oblasti vnitřního trhu. Alespoň v té době, posledních pět let, jsem působil v soukromém sektoru, v právnické firmě, konzultoval jsem spoustu europoslanců nadnárodních firm a pro malé a střední podniky, eh, které se na mě obrací žádostí o konzultace, je obtížné eh, tato situace zvládnout, protože oni nevyužívají výhod vnitřního trhu. A já jsem zjistil, proč, pochopil jsem, proč nevyužívají výhody vnitřního trhu. Implementace směrnic na různých úrovních v členských státech. Malý podnik který chce jít do zahraničí, tak musí překonat první překážku toho, že má před sebou jinou legislativu, než na kterou je zvyklý ve svém členském státě. Za druhé, vymáhání. V různých zemích se vymáhá legislativa do různé míry. Pro nadnárodní firmu to není takový problém, oni mají právní oddělení, spoustu peněz na to, aby zaplatili své právníky, ale malý a střední podnik na to finance nemá. Otázka na komisi, možná také na radu nebo na náš výbor je následující. Proč nemohou eh, země pracovat se stejnou legislativou v celé Evropě? Proč nemůžeme mít stejnou legislativu? Jestliže malé a střední podniky nevyužívají vnitřní trh, to jsou běžní lidé, kteří tam pracují, a tím pádem se jejich podpora EU eh, sníží a budou se objevovat stále eh, častěji populistické strany, které budou chtít vystoupit eh, z EU, protože lidé nevidí potom výhodu. Potom za druhé, pokud existují nějaké spory, tak můžeme spolupracovat s komisí na tom, abychom zavedli například nějaký zrychlený postup u Evropského soudního dvora. Například, že byste dostali odpověď za 6 měsíců místo 10 let pokud se potřebujete dostat k soudci a absolvovat všechny kroky toho právního postupu, e, jako v, ná- v národním členském státě a potom skončíte u Evropského soudního dvora, e, stojí vás to 1,5 milionu eur, 12 let, tak pro malý a střední podnik je to příliš. To znamená, jde o stejnou legislativu na vnitřním trhu, to znamená, měli bychom se například zbavit některých směrnic a Eh, zaměřit se na stejnou jasnou legislativu. A potom za druhé můžeme mít u Evropského soudního dvora nějaký zrychlený postup v případě sporu. Tak, aby eh, malý a střední podnik viděl za 6 měsíců, jaká je jeho situace. Pokud musí čekat 12 eh, let, tak to, co se děje na vnitřním trhu, už bude úplně někde jinde za 12 let. Ne, za 12 let. Další řečník, prosím. Paní Marquez. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Hodně se tady zdůrazňovalo, jak je důležité zjednodušení a také eh, používání IT systémů, nových technologií, možná, že ještě ne těch eh, blockchainů, ale eh, možná umělé inteligence, která může přispět k účinnějším kontrolám. Eh, moje otázka na komisi je následující. Výhody, které vyplývají ze zjednodušení a z těchto IT systémů a úspory, které z toho vyplynou, půjdou celní správě nebo jednotlivým ekonomickým subjektům? Počítali jste o tom, jaké přínosy to budou? nejde jenom o celní oblast, ale spoustu dalších oblastí, mm, za které také zodpovídáme. Jde o to, abychom mohli ukázat, že zjednodušení vede k tomu, že bude zapotřebí méně kontrol a že to povede také k tomu, že celý proces bude efektivnější. Potom techničtější otázka, jak to vypadá s celními IT systémy a dalšími veřejnými systémy, které jsou důležité eh, pro hospodářské subjekty. Děkuji. Paní Kýsa. Já jsem novou europoslankyní a pro mě bylo hodně zajímavé se vyslechnout, eh, jakým problému čelí elektronické systémy. Mnohé otázky už se mi tímto zodpověděly. Mám dva stručné dotazy. Zmiňovali jste elektronický obchod, mohli byste to trochu rozvést, pokud jde o dopad na eh, toho rostoucího podílu elektronického obchodu, jestli to má nějaký dopad na ty celní systémy nebo ne, a pokud ano, jaký. A potom druhá otázka Brexitu. Hodně se hovořilo o mm, technických eh, elektronických eh, řešeních, tak abychom se vyvarovali tvrdé hranici v Irsku, což by bylo asi hodně složité. Mm, máte nějaký výhled do budoucnosti, nějakou představu, nebo jsou takovéto prognózy úplně nemožné? Ještě paní Guillaume? No, no, děkuji. Takže já. Mě by zajímalo, jestli můžeme dostat pak ty slidy. Jsou na e-meetingu. Na té aplikaci. Dobrá, skvělá. podobně jako někteří další kolegové, chtěla doplnit na komisi směrnice o celních postizích a sankcích. Eh, navzdory veškerému úsilí v parlamentu, nalezení kompromisu, otázky subsidiarity a tak dále, to nadále zablokováno. Takže jak eh, dosáhnout pokroku i v této oblasti? Dobrá, možná znovu může začít komise ale prosím o stručnost. Děkuji. Velmi rychle, stručně. Otázce tohoto bodu, hledně vnitřního trhu, který je potenciálně pouze výhodný pro velké firmy, tak stojí za to říct, že míra podrobnosti celní legislativě Znamená, že bychom měli mít, že máme stejná pravidla. Jde ovšem o implementaci členskými státy. Aby skutečně jednali eh, všichni za jednoho, na to klademe velký důraz. Otázka prosazování je, je navázaná na otázku sankcí. Jak jste správně řekli, máme návrh směrnice, které se už další dobu debatuje, ale bohužel v radě došlo k minimálnímu pokroku za posledních pár let. Já vám vůbec nemůžu dát příliš uspokojivou odpověď, kromě toho, že je to otázka, kterou se budeme zabývat s naším novým komisařem, jakmile bude ten proces dokončen. Jsme si vědomi toho, že zatím jsme uvízli tak trochu zatím to taková patová situace, je to zablokováno v radě. Je to tudíž něco, k čemu se budeme moci vrátit. Poté, co se nové kolegium sejde a bude tomu zaujímat pozici. K otázce zjednodušení na individuální úrovni nemáme čísla, částky k těm individuálním systémům. To je právě součást toho problému, že je to globální proces. Možná pro pan profesor Stol na to bude chtít zareagovat k potenciálním přínosům to, těchto systémů. Interoperabilita. Kolega Santos by k tomu mohl říct víc. Si dovolím jen obecnou připomínku, že nadále spolupracujeme s dalšími službami, na těch vazbách mezi systémy, jako jsou například přístavní systémy a celní systémy. Elektronický obchod, ano, je to problém množství, problém objemu. Rozhodnutí rady aby zmizelo pravidlo de minimis znamená, že teď budou celní prohlášení pro obrovské množství nových pří, případů. To se zjednoduší pomocí takzvaného one-stop shopu, ale jenom v případě, kdy se ten operátor zvolí. Je tu obrovská výzva to splnit. A je to přesně v okamžik, kdy členské státy musí implementovat změny ve svém národním systému. To je zásadní. Protože bez těchto harmonizovaných prvků nemáme dostatečný základ pro řadu těch dalších systémů. Chtějí kolegové něco při, připojit? Nikoli. Děkuji, pan profesor Štol. Máte slovo na, na závěr, pokud chcete odpovědět na některé otázky? Myslím, že to byla široká diskuze, to je důležité. Co se týče částek a ekonomického dopadu z těch prodlev, mohu pokázat několik studií eh, politického oddělení, které byly vypracovány pro tento výbor a které byly, myslím, elektronicky dány k dispozici. Bylo tam asi těch 50 miliard ročně, čili celková ztráta 300 miliard eur za to šestileté spoždění. A další důležitý bod. Musíme vnímat náš celní systém v mezinárodním kontextu. Takže vzhledem k tomu jsme na začátku byli velmi, byli velmi silní, co, co se týče snahy implementovat ten systém, ale teď ztrácíme už tu pozici eh, je jedno z prvních aktérů, který by elektronizoval své celní služby, protože teď už začínají elektronizovat i další země a jsou efektivnější než my, takže trošku přicházíme o tu průkopnickou roli, která by nám pak umožňovala vytvářet mezinárodní standardy této digitalizace. Děkuji. Končíme diskuzi k celním otázkám. Pan Mandes, stručně. Jestli jsem to dobře pochopil, tedy zástupce komise, že členské státy vlastně nechtějí mít vnitřní trh, abych to tak shrnul. K tomu se určitě vrátíme ještě mnohokrát. Chci poděkovat profesoru Staloštalovi, panu Kermadovi, Santosovi, za účast této debatě, bylo to velice užitečné. Mnoho z nás, mnozí z nás jsme tu noví a samozřejmě na to navážeme. A já se tím dostávám k bodu 4b v pořadu jednání. Mohu přivítat čtyři další experty, kteří s námi proberou tři studie oblasti volného pohybu zboží a služeb a veřejných zakázek. Navrhuji, abychom vyslechli ty tři studie jednu po druhé a pak zahájili debatu. Takže profesor Mayer volnému pohybu zboží. Já vím, že jste čtyři, ale vlastně dva máte společnou prezentaci, každá bude 10 až 15 minut maximálně, takže prosím, aby nám zbylo dost času na diskuzi potom. Takže pane profesore, paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji za možnost vás tady seznámit s tímto aspektem. Je to trošku jiný aspekt, než to, co, o čem tu hovořil pan profesor, profesor Štol. Takže náš program nejprve právní aspekty, 34 až 36 smlouvy, pak stručný přehled pro legislativy, vypíchnout některé nedostatky a potenciální prioritní oblasti ve světle nové komise a pak ještě některé specifické kroky. Začneme tím právním významem. Taky 34 až 36. Byly popsány jako to, co, stanov, to, co určuje tempo, ty první ustanovení. A to pak vyvrcholilo v rozsudku Cassis de Dijon soudního dvora. A z toho vzniklo, vznikla ta koncepce vzájemného uznávání. To znamená, že produkt, který je legálně uváděn na trh v jednom státě, může být eh, na trhu i v jiném členském státě, kromě případě, kdy ten cílový členský stát poukáže na nějaký veřejný zájem, který je v rozporu s tímto volným pohybem. A co se stane, když členský stát použije tento argument, buď jeho zájem převáží, a nebo selha. Pokud selže, tak ten produkt může na trh. Pokud to zdůvodní, tak pak pro vás, jakožto poslance, je otázka a pro Evropský parlament jako celý a pro komise radu, jestli to chceme pak řešit legislativou. A tím se dostáváme těm oblastem harmonizovaným a neharmonizovaným, když se rozhodnete, rozhodnete, že je tato záležitost dostatečně důležitá, že ta díra v tom vnitřním trhu je dost velká na to, abychom přistoupili k legislativním krokům, tak pak to bude harmonizovaná oblast, nebo pokud členský stát eh, selže a nebude to řešit, tak jsme v takzvané neharmonizované oblasti. A když pokračujeme že volného pohybu, tak asi zde Dijon vedl k dokumentu Jednotný evropský akt 86, program Evropa 92. To všechno je dobře známo. V kontextu Brexitu je to rovněž známo. Oblast volného obchodu celní oblast, vnitřní trh, o tom hovořil pan Štol. A to, ta část, o které se dotknu já, se týká právě toho vnitřního trhu. Takže ekonomický význam. Ta čísla jsou převzata ze studie kolegy. Takže pozitivní dopad na intraevropský trh 569 miliard eur ročně. Uhrný efekt z hlediska výstupu 386 miliard ročně, přínosy celní unie 189 miliard ročně. To jsou obrovská čísla. Říkají nám, že vytvoření vnitřního trhu je skutečně vlajková, vlajkový projekt mezi vším ostatním, co Evropská unie dělá. A teď se dostáváme k klíčové legislativě, jak jsem vám slíbil, Vycházím ze studie, kterou jsem vypracoval pro váš výbor, která byla vydána v květnu. Kopie jsou u vchodu. Pokud nemáme dost, tak sekretariát je vám jich udělal víc, abyste si mohli vzít domů. Takže v neharmonizované oblasti chci poukázat na 12 stroje směrnice 2015-1535, notifikace technických regulací a nařízení 2019-515, na téma implementace principu vzájemného uznávání. V té harmonizované oblasti byl ten výběr těžší, protože je tam hm, celá škála různých ustanovení. Je tam jedna obecnější záležitost na řízení 2019-1020. Začneme směrnicí z 2015 tam jsou dva závazky členských států. Členské státy musí notifikovat technic, návrhy technických um, regulací komisi a členské státy pak, pak musí být tedy čas eh, na komentáře a nedodržení eh, této povinnosti ze člen členského státu znamená, že pak eh, pravidla členských států jsou neuplatnitelná, což má horizontální efekt že občané a firmy mohou se pak odkázat na tu neplatnost a říct, že je to nějak nesvazuje. A to i ve sporech proti jiným soukromým stranám. Tato směrnice měla velký dopad. Další příklady jsou mé studii. A pak tu máme nařízení 2019-515 z března o uplatnění principu vzájemného uznávání, jsou to ustanovení na národních postupech, ale zejména neuznání tedy toho vzájemného upření vzájemného uznávání. Když členský stát řekne, vy jakožto obchodník nemůžete uplatnit ten produkt na trhu zde, protože se lhává v tom či onom požadavku. A inovativnost je v, té, v tom prohlášení o vzájemné uznávání ze strany producenta. On říká, že tyto produkty jsou legálně prodávány v jiném členském státě. Jakmile jí máme tato, to prohlášení, tak může začít prodej ve státě dovozu bez dalších dalších formalit. Pokud stát dovozu chce proti tomu protestovat, musí to udělat z vlastního podnětu. Není tu žádné samostatné povolení, jakmile podal prohlášení, může začít prodávat. Pokud se to členskému státu nelíbí, musí být aktivní. Členské státy musí také vytvářet kontaktní body, na které se mohou obrátit firmy a občané. a beru pouze na vědomí a poznamenávám, že existuje několik online platform, Solvit, informační systém pro vnitřní trh IMI a to všechno je pro, přístupné prostřednictvím jednotné Gateway Your Europe. Když tyto kontaktní body jsou na velice nabitém poli zatím z hlediska neharmonizované oblasti. Ty harmonizované, tam je mnoho, mnoho různých nástrojů, které stanoví specifikace mnoha různých výrobků, které jsme zmínili dřív. A je tu jedna obecná věc, nová, nařízení 2019-2020 z června letošního roku. A to se týká produktů, které podléhají harmonizační legislativy. A to se týká ekonomických operátorů z hlediska souladu zboží, které uvádí na trh. To znamená, každý producent, obchodník zodpovídá za to, aby jeho zboží bylo v souladu se evropskou harmonizační legislativou. A smyslem dohledu na to, jestli splnili obchodníci své povinnosti, je na orgánech dozoru. Nařízení stanoví jejich pravomoci a také má ustanovení, které umožní spolupráci mezi orgány v různých členských státech. A rozšiřuje tu kontrolu až na externí hranice Evropské unie stanoví zájemné uznávání, zjištění no, neplnění, neschod, pokud jeden členský stát při provádění svého dozoru zjiští, že produkty na trhu nesplňují požadavky, harmonizované požadavky, které jsou jednotně uplatňovány v Evropské unii, pak toto zjištění, tato ne- nekompatibilita musí být uznána ve všech dalších členských státech. Není to bez výjimek, ale to je východisko aby to všechno bylo koordinováno mezi institucemi v členských státech, orgány dozoru, členské státy, komise, tak nařízení stanoví také síť orgánů, které hostí komise. Takže jaké jsou e, přínosy, úspěchy v neharmonizované oblasti? V důsledku směrnice nařízení zvýšily transparentnost, také větší fyzická bezpečnost, právní jistota pro občany a firmy. Je tu preventivní eh, rozbor legislativy, ale ne. Všechno se dostane do toho, statutu a spolupráce existuje mezi státními zprávami komisí, takže aspoň teoreticky by nemělo nic pronikat mezerami. A výsledk, výsledek toho je, že pohyb zboží mezi členskými státy je volnější než mezi kterýmkoliv souborem jiných cirkovaných zemí. blíží se to skoro integraci trhů ve Spojených státech. Ale nezapomínejme, že je to Unie 28 svrchovaných států, není to federace jako Spojené státy. V harmonizované oblasti je právní jistota prostřednictvím jednotných pravidel a vysoké standardy ohledně bezpečnosti a environmentálního dopadu. Další slide překročím, přeskočíme z, ze scoreboardu Evropské unie, to možná poznáte. To, co je relevantní pro mou prezentaci, je zde. Máme tu integraci rozdělenou na podle českých států. Ty podrobnosti tu nebudu probírat. Je to z toho scoreboardu. Takže možná zlepšení v neharmonizované oblasti je matoucí množství různých kanálů komunikač, komunikačních a způsobů pro vymáhání, různé postupy, informační platformy a e, výměny informací, které jimi probíhají. Některá pravidla v neharmonizované oblasti závisí na velmi drobných e, rozdílech Například různé zacházení technickými pravidly a zákazy. Je možné například neuznat uznávání na základě nařízení 219.515. Takže je stále nutné se ehm, rozporovat případná ehm, opatření u soudu a tak dále. A může to být také velká zátěž pro jedince a firmy. A na straně 17 se píše, že věříme v obchod, protože funguje, protože představuje třetinu evropského HDP, podporuje 36 milionů pracovních míst, jsme největším vývozním výrobním trhem pro zboží a služby, um, to pro 80 zemí. A tohle platí spíš pro mezinárodní trh než pro vnitřní trh ale do této pozice bychom se nedostali bez vnitřního trhu. Čili je to jakýsi základ, na kterém spočívá vnitřní i vnější trh. A konečně některá specifická opatření, která jsem podrozdělil na krátkodoba, do 6 měsíců, střední doba do dvou let a dlouhodoba, do pěti leté volební období. Takže krátkodobá opatření. Doporučuji, že by eh, přímé zásahy měly být řešeny jako technické regulace a podrobeny pravidlu 15 1535. Povolení předchozího, eh, předchozí autorizace, tedy požadavky předchozí autorizace by měly být v působnosti nařízení 219 515 a měli bychom odbourat požadavek prohlášení o vzájemné uznávání z nařízení 219 515, protože tato prohlášení je k ničemu, jakmile členský stát vznese námitku. Čili bychom ho rovnou nemuseli mít vůbec. A můžeme se o tom bavit podrobněji. Střednědobé opatření Solvit by měl být uh, tou povinnou před procesní fází, kdykoliv občané nebo firmy prosazují svá práva uh, v rámci volného pohybu. Všechny výměny informací, zahájení postupů a komunikace by měly být koncentrovány v rámci jednotného eh, digitálního portálu, portálu, to je Digital Gateway. Dlouhodobá opatření na legislativa související z výrobky by měla být sloučena do jediného kodexu. Tento kodex by měl být obecnou součást, která eh, pokrývá instituce a postupy, měly by být harmonizované standardy, že všechny ty různé nařízení, které jsou zatím v přílohách, a mělo by dojít ke snížení počtu zodpovědných institucí na jednu instituci ze členský stát s možností decentralizace a měl by fungovat princip one-stop shopu. Je možný, ale měl by být brán vážně. Zatím jsou instituce spíš se množí um, jako houby. A měly by, evropské instituce by měly pomoci zajistit členským státům dostatečnou personální podporu a podporu financích a materiálu. Mělo by dojít ke snížení postupu na maximálně dva až tři modely. Zatím jsou tyto postupy podle výrobků. Já myslím, že by to mělo být v obráceně. Měli bychom začít tři nebo čtyřmi jednoduchými postupy a pak rozhodnout, které produkty do kterého postupu spadají. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, profesore Enkelmajere. A nyní dostane slova profesor Kainer a profesor Elkmans eh, ohledně volného pohybu služeb, prosím. A prosím, dodržujte čas, protože chceme ještě čas na diskuzi. A chtěli bychom skončit přesně v 11.45 s tímto bodem. Děkuji vám, paní předsedkyně. Když dovolíte, my bychom rádi zůstali tady dole, abychom se na tu prezentaci mohli dívat společně s vámi. Vážení poslanci, já a profesor Peltmans jsme velice rádi, že k vám dnes můžeme hovořit na téma další vývoj vnitřního trhu se službami. Pokud jde o relevantní program, připravili jsme detailní studii jak právního, tak ekonomického pohledu. Dnes bychom chtěli představit několik klíčových studií, které zdůrazňují zejména potřebu další legislativní práce. Nejprve eh, bych chtěl nastínit výzvy, které existují v sektoru služeb a roli eh, základních svobod a eh, sekundární legislativy. Ve třetím kroku uvedeme příklady úspěšných eh, sekundárních legislativních aktů a za čtvrté budeme hovořit o prioritách dalšího rozvoje. Pan Pelkmans potom bude hovořit o příspěvku sektoru služeb eh, a jeho eh, uvolňování dalšího potenciálu. Takže nejprve bych chtěl zdůraznit konkrétní problémy, které nalézáme při integraci sektoru služeb. Služby jsou eh, mnohem těžší, služby je mnohem těžší liberalizovat než zboží a obchod. V mezinárodním eh, obchodě se služby často spojují s volným pohybem osob, což není náš evropský pohled, ale to je jedno. Zejména služby mají velice individuální povahu a těžko se kontrolují. Proto eh, kontrola kvality je navázána na procesy autorizace a kvalifikačních požadavků poskytovatelů služeb, tedy profesní kvalifikace například. Přeshraniční služby potom automaticky předpokládají, že různé licence a diplomy budou vzájemně uznávány, což platí zejména v případě, kdy trh se službami je přísně regulovaný, jako tomu často je. Jestliže se standardy liší tak to nejenom narušuje hospodářskou soutěž, ale navíc je potřeba eh, velice drahou a někdy nemožnou eh, adaptaci eh, do místa působnosti. Smlouva o fungování Evropské unie řeší tyto problémy v článku 56, který hovoří o službách, a v článku 49, který garantuje právo na přeshraniční poskytování služby a přeshraniční provozovnu. Překážky a diskriminace jsou obecně zakázány, což znamená v konečném důsledku, že členské státy musí vzájemně uznávat eh, diplomy a kvalifikace původního státu tak jak je tomu u zboží. Nicméně členské státy mohou vyžadovat vyšší standardy, například přísnější kvalifikační požadavky, pokud to mohou odůvodnit na základě povinných eh, požadavků. V praxi je často nejasné, jestli kvalifikace z jiné země EU je ekvivalentní a tudíž musí být uznána. A potom základní svobody nejsou reálnou pomocí, jestliže administrativní postupy v členských státech se liší, což vede ke vzniku dvou hlavních překážek pro provozovatele služeb v Evropské unii. A sice, že jejich kvalifikace nemusí být nutně uznána v jiném státě a administrativní postup je netransparentní a zejména pro malé a střední podniky je to odrazující faktor e, a oni si potom rozmyslí vůbec poskytovat služby přes hranice tyto problémy se nedají dostatečně a efektivně řešit základními svobodami. Je zapotřebí sekundární legislativa, která by vytvořila skutečně efektivní trh se službami v Evropě. Sekundární legislativa má čtyři hlavní funkce. Za prvé, zviditelňuje práva plynoucí ze základních svobod – za druhé, nastavuje společné standardy, například pro finanční trhy, a potom už nejsou potřeba žádné další přizpůsobení a je zajištěn volný obchod. Za třetí, legislativa nastavuje podmínky a e, meze vzájemného uznávání standardů, které jsou zatím e, rozlišné a což není radno podceňovat, je možné zavést administrativní spolupráci a tím odpadne e, řada administrativních překážek. Na to se právě ptal pan Manders předtím. Tohle všechno se podařilo e, vyřešit poměrně úspěšně v minulém legislativním období. Tady jsem teď ukázal e, příklady některých e, výsledků. Směrnice o službách je víceméně kodifikace judikatury Evropského soudního dvora. Dává e, přístup k právům poskytovatelům služeb a omezuje výjimky na určité situace, například plynoucí z národních požadavků, a to zejména z důvodu protekcionistických. Zejména administrativní postupy jsou nejmenším do určité míry zjednodušeny a podléhají dohledu a jsou částečně koordinovány. Směrnice o službách je tedy dobrým výchozím bodem, který vytváří jasnost, ale jak už tu někteří kolegové říkali, je trošku limitovaná co do rozsahu působnosti. Je to takový legislativní kompromis, který trpí špatnou implementací. To uznávání není optimální, komise to potom ještě představí v té prezentaci o scoreboardu. Tento problém se týká i profesní kvalifikace, směrnice o profesní kvalifikaci. Potom, o čem se zatím jedná? V roce 2016 komise předložila balíček služeb, který je částečně implementován a některé programy e, nejsou dokončené. Například směrnice o vymáhání v oblasti služeb, například, e, známá také jako notifikační směrnice, zatím e, uvízla v radě. Jsou to mechanismy, které jsou už vlastně známé ze směrnice o službách ale myslím si, že tady se efektivněji zavádí požadavek notifikace ohledně e, opatření v členských státech, které omezují svobodu poskytování služeb. A komise pak má právo rozhodnout, zda tato omezení jsou odůvodněná. Některé členské státy měly pocit, že tohle e, zacházíme příliš daleko, navzdory velice rozumným pozměňovacím návrhům výboru IMCO před dvěma lety. Podobný problém je se směrnicí o e-kartě ve službách, která má zjednodušit proceduru uznávání. Jedním z, jednou z námitek je, že pak vzniká nekalá hospodářská soutěž kvůli rozlí, rozdílným standardům. To jsou tedy protekcionistické argumenty, které jsou v rozporu s ideou vnitřního trhu. Nicméně navzdory značnému počtu nedostatků předchozí legislativní akty měly zásadní pozitivní ekonomické dopady, jak ukáže detailněji pan Pelkmans. Já bych chtěl připomenout, ne paní Gebhardt, ta to ví velice dobře, ale ostatní bych, ostatní bych chtěl připomenout, že výbor IMCO se nesoustředí na všechny služby na vnitřním trhu, ale na ty, které spadají pod směrnici o službách. Jsou to tedy ty, které jsou harmonizované doprava, banky a jsou to, se, jsou to služby týkající se eh, infrastruktury, eh, tak ty právě nespadají pod tento výbor. My se tedy soustředíme na směrnici o službách. A dobrá zpráva je, že když paní eh, Gebhardt eh, a eh, ostatní v parlamentu měli asi měli tisíce pozměňovacích návrhů, všude byl poprask celý rok, tisíce demonstrantů na Rybiliard a tak dále. A teď je naprosto ticho, teď je klid ohledně směrnice o službách a máme spolehlivá čísla. Celkově není to neférová směrnice, nic není dokonalé samozřejmě, ale e, ty chmurné vyhlídky toho, jak to bude neférové a jak z toho budou těžit jenom někteří, to se nenaplnilo. E, chtěl bych teda říci, že čím lépe bude směrnice o službách ukázňovat členské státy a uh, zlepšovat přeshraniční pohyb tím lépe pro evropský růst. A toho lze dosáhnout férovým způsobem. To je podle mě velice důležité. Ekonomický růst Evropské unie už není možný bez fungujícího sektoru služeb. To samozřejmě platí pro všechny služby, ale zejména pro ty, které spadají pod směrnici o službách. Nejsou to ale jenom služby. Služby zlepšují konkurenceschopnost průmyslu. Podle nového dokumentu eh, OECD nyní víme něco, co jsme nevěděli před deseti lety. A sice, jak důležité eh, jsou služby v sektoru zboží. Tam jsou vlastně taky zahrnuté, ale v tom, v tom zboží není na první pohled vidět, kolik se za nimi skrývá služeb. Je potřeba, je potřeba tedy zlepšit eh, me, me, mezinárodní i vnitroevropský obchod se službami. 37% z obchodu se zbožím jsou vlastně služby obchodované různým způsobem eh, mezi různými firmami a ty jsou inkorporované v tom zbožím. To jsou tedy, něco z toho jsou služby uvnitř jednotlivých firm. A to je 53%, víc než polovina. Takže pokud funguje sektor služeb, velice to pomáhá průmyslu a to s okamžitou platností. Potom také e, růst produktivity ve službách e, je v Evropě stále mnohem nižší než v USA. A přestože nechceme nutně McDonaldy a tak dále, tady nejde pouze o McDonaldy. E, tohle jsou systémové problémy s evropským růstem produktivity a služby jsou jedním z prostředků, jak se tady polepšit. Takže hlubší vnitřní trh by vedl k vyššímu růstu produktivity a potažmo k vyššímu ekonomickému růstu. My jsme se tedy na žádost výboru IMCO pokusili asi před 10 až 11 měsíci, ta zpráva je z února. Pokusili jsme se o co nejlepší odhady na základě dostupných dat toho, jaké jsou ekonomické eh, zisky ze směrnice o službách od roku 2009, kdy vstoupila v platnost, až do počátku letošního roku. E, ty benefity jsou asi 236 miliard euro. E, směrnice o službách se tedy dá brát jako sklenice, která je buď z poloviny plná nebo z poloviny prázdná. Nicméně data, ze kterých jsme vycházeli, jsou stále slabá. Mohla by být mnohem lepší. Přitom je ale pravda, že komise se velmi snažila, velmi tvrdě pracovala. A ten hlavní problém je rada, členské státy. Některé členské státy víc než jiné se okázale nesnaží uh, zlepšovat situaci se směrnicí o službách. Nejsou to všechny členské státy s rovným dílem, ale každopádně je třeba si říci, že rada neustále dělá obstrukce nebo při nejmenším zpomaluje uh, tempo postupu. Potom také máme test proporcionality. Tuto směrnici máme díky tlaku Evropského parlamentu. A test proporcionality nebyl až doteď brán vážně Mělo být provedeno asi 5500 testů, ale když se podíváte na ty detaily, tak vás to šokuje. Zase ne všechny členské státy to tak mají, ale někde je ta situace velice restriktivní stále. Stavebnictví, malou obchod, instalace a tak dále. Je důležité si uvědomit, že výbor má ještě co dělat v příštích pěti letech. Tahle tak tady ještě jednou ta stejná čísla a dávám slovo zpátky kolegovi. Už nemáme moc času, takže já bych chtěl jenom velice stručně nastínit priority, eh, které by mohl sledovat Evropský parlament a výbor IMCO v příštích pěti letech. Příležitosti v sektoru služeb jsou takové, že stojí za to vytvořit nový program a nové strategie pro služby v Evropě. Například problémy malých a středních podniků by se daly řešit. Jenom pár hlavních bodů. Směrnice o službách by se dala posílit rozšířením rozsahu působnosti. Dalo by se uvažovat o společných standardech a podle mého názoru je zásadní, že e, vymáhání e, směrnice o službách by mohlo vést k odstranění implementačních deficitů. E, je potřeba tedy dělat více v této oblasti. A kromě toho potřebujeme eh, digitální administrativní spolupráci v sektoru služeb. Digitalizovaný jednotný trh, to je další oblast, kde zbývá hodně práce. Tady zaostáváme za rozvojem ostatních regionů. Eh, je možné provést podpůrná opatření a umožnit volný tok dat mezi členskými státy. Směrnice o profesních kvalifikacích 2.0 eh, nebo zreformovaná směrnice nebo tak nějak podobně. Tady by se toho dalo hodně udělat. Dalo by se harmonizovat další profese. Je potřeba řešit intenzivně problém s uznáváním. Eh, směrnice o evropské profesionální kartě ta se omezuje pouze na pět profesí a to by se také dalo značně rozšířit. A potom samozřejmě jednotná kontaktní místa a co nejnižší administrativní překážky jsou potřeba. Potom bych se ještě zamyslel nad ochranou spotřebitele orientovanou na služby, tedy vytváření důvěry v přeshraničním poskytování služeb. E, tady také je hodně detailů, na kterých by se dalo pracovat. Potom další priority, které jsou detailně rozepsány v naší studii, se soustředí například na vysílání pracovníků, tam jsou různé procedury e, daňové registrace a tak dále, tam se toho taky dá dělat hodně. Určitě ve studii toho najdete ještě mnohem víc. Takže, co dělat? Co by měl výbor IMKO dělat v následujícím období? Tohle je tedy vaše běžná práce. Připravujete se na uh, slyšení komisařů, na projev o stavu Unie a tam všude máte možnosti razit tento program, který si myslím, že opravdu stojí za úvahu. A tady je takový harmonogram, který by se dal stihnout. Zatím eh, v Evropské unii všechno trvá dlouho, takže je potřeba začít rychle. Eh, a při nejmenším v roce 2020 eh, vytvořit strategii rozvoje služeb. Myslím si, že tady je obrovský ekonomický potenciál. Ten vidíme na tomto slajdu. To, co vidíte tady, to je studie, kterou jsem dělal pro IMCO v únoru. Je to o profesionálních službách a o ostatních službách na základě studií komise a na základě novějších dat z některých specializovaných sektorů. A chtěl bych zdůraznit, že tohle je hodně, to jsou vysoká čísla. A nevíme toho dost. Některé studie vycházejí z velice starých dat. Například v maloobchodu nemáme kvalitní data o restrikcích a tím pádem ani o zlepšeních po té, co ty restrikce odpadly. V maloobchodu eh, to jsou často regionální a místní eh, podniky a tam nemáme dobrá data. Víme také, že komise dokončuje velice detailní studii o legislativě členských států, eh, která platí v oblasti služeb ale ta studie se nezakládá na tom, co členské státy ohlásí, ale právníci navštívili 31 zemí, 28 zemí EU plus 3 země EHP e a sami ověřili veškeré specifikace v legislativě o službách a zjišťovali, zda splňují směrnici o službách. Což potom vytváří velice kvalitní datový základ pro novou studii, která by byla naléhavě zapotřebí. A potom tu máme eh, evaluaci ex post, jak patrně velice dobře víte. Systém evaluací ex post je trošku slabý. Je terčem kritiky z různých stran, i já ve své zprávě do tomu věnuji několik stránek. Seriózní evaluace ex post směrnice o službách nikdy neproběhla. Existuje evaluace tři roky stará, která je skrytá, schovaná v jiné studii v příloze 4, ale chtělo by to novou seriózní ex post evaluaci směrnice o službách. O té by mohl váš parlament rozhodnout, protože co lepšího dělat. A, takže tady máme čísla toho, čeho by se dalo dosáhnout. A závěrem bychom vám chtěli poděkovat za zájem a Budeme rádi, když si přečtete naši studii a samozřejmě budeme k dispozici pro další práci a vědeckou podporu pro program růstu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji a nakonec profesor Becker o veřejných zakázkách. Thank you, Mr. Chairperson. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení europoslanci, europoslankyně, zástupci komise. Zadávání veřejných zakázek. Co to znamená? Jde o nákup zboží a služeb veřejnými subjekty. Podíváme-li se na HDP EU je to asi 16 miliard a 16 z toho tvoří eh, veřejné zakázky, což je poměrně velký podíl. A dává smysl se tím zabývat podrobněji. Čeho jsme do posud dosáhli? Během posledního volebního období eh, parlamentu jsme zaznamenali poměrně hodně směrnic, které se týkaly elektronických faktur, elektronických dodávek, předkládání a potom také některé povinné formuláře. Nyní jsou zatím ještě dobrovolné a ten povinný charakter začne v roce 2023. Pro EU bylo vždy hodně důležité, jak malé a střední podniky zvládají situaci, jak se jim daří. Více než 99 všech podniků jsou malé a střední podniky. 67 pracovních sil působí v malých a středních podnicích a 58 obratu produkují malé a střední podniky. Co se týče výběrových řízení, od roku 2016 eh, do roku 2017 došlo k nárůstu z 54, no 55% na 59%. Hodnotově to bylo asi 800 eh, milionů a 1,5 trilionů mm, to vyprodukovaly velké podniky. Tam ta první hodnota se týkala malých a středních podniků. Můžeme se skutečně na tyto údaje spolehnout? Úplně ne, ale situace se zlepšuje. Máme ehm, elektronický systém pro veřejné zakázky, Tento systém eh, nebyl povinen, eh, povinný do roku 2016, ale v dubnu 2016 se stal povinným. To znamená, že údaje a jejich spolehlivost se zlepšují. Ale poměrně často eh, se tam objevuje manuální rozhraní mezi těmi zadávat mezi těmi tendry a mezi eh, těmi daty, která se dostávají potom k EU, takže eh, spousta údajů chybí nebo eh, vykazují špatnou kvalitu. kvalitu. Podíváme-li se na pár číselných údajů, tak si nejsme úplně jistí tím, že se na ně můžeme spolehnout. V roce 2009 v tom systému teď ne všechny údaje byly povinné. Podíváme-li se tedy na ten růst smluv, z 235 tisíc na více než 400 tisíc, tak nevíme, jaký reálný růst zatím je, anebo jaký růst je dán změnou dat, které jsou k dispozici. To samé platí pro um, ty hodnoty v těch elektronických výběrových řízeních z nějakých 200 miliard na více jak 500 miliard ten nárůst, opět se nejsme jistí tím, jestli eh, jsou to skutečné údaje, nebo je to dáno dostup, větší dostupností dat. Ale předpokládáme, že po každodenní používání toho systému TED nám umožní větší spolehlivost dat. Jakmile budeme mít kvalitní data, tak budeme moci přijímat dobrá rozhodnutí. Podíváme-li se na ehm, podíl eh, výběrových řízení, kde byla jenom jedna nabídka, to znamená, nešlo vlastně o reálnou hospodářskou soutěž, eh, což je náš cíl, by tam byla konkurence. Ehm, máme tady srovnání 2009 až 2017. Vidíte, jaký eh, je zde vývoj. U mnoha zemích to bylo více než 25 ze všech výběrových řízeních s jediným zájemcem, jeden jediný nabízející. V některých zemích, Slovinsko, Polsko, je to dokonce víc než 50 výběrových řízení s jedním nabízejícím. Ve studii najdete veškeré údaje, ta studie je k dispozici před sálem, můžete se na ní podívat jaká je budoucnost a jaký je budoucí potenciál. U veřejných zakázek a jejich zadávání platí to, co vždy. Musíme se zabývat postupy. Máme-li zlepšit procesy, vyžaduje to tři kroky. Všechno, co je zbytečné, ponecháme stranou. Je potřeba procesy zjednodušit a automatizovat. A to v tomto pořadí. Pokud se automatizuje eh, procesy, které nebudou dávat smysl, tak i když je zautomatizujete, tak budou stále nesmyslné. To znamená, to pořadí je důležité. Chceme-li mít na konci dobré postupy, potřebujeme eh, digitální postupy zadávání veřejných zakázek v celém rozsahu, end-to-end. end to end No, to vyžaduje dobrou úroveň interoperability, což je klíčový faktor pro, faktor pro úspěch um, veřejného zadávání elektronicky. Máme eh, sektorovou integraci jak, a tam máme rozdíl mezi soukromým a veřejným sektorem. A potom máme regionální integraci napříč EU a také funkční integraci. To znamená maloobchod, banky, telekomunikace, energetika, cokoliv vás napadne. Velmi dobře funguje interoperabilita v Estonsku. Oni mají takzvanou X-Road. Je to rozhraní interoperability mají databáze pro zadávání veřejných zakázek, pro telekomunikace, pro energetiku. A to vše je propojeno přes tu vrstvu interoperability. A veškeré údaje jsou potom eh, rozmístěvány do jednotlivých databáz pro analýzu. A velmi dobře to funguje. Například ve Finsku se teď eh, připojili tomuto systému X-Road Interoperability. Pouze pokud budete mít uh, eh, takovou úroveň interoperability, to znamená stejnou strukturu dát a zároveň tomu budete mít také na semantické úrovni, to znamená, eh, jaká je cena, jaká je faktora, je tam nějaká sleva nebo ne. Například v Německu máme 53 různých eh, definic příjmu. Pokud si přejete mít stejná data k jednotlivým zemím, různým zemím, tak musíte začít eh, na národní úrovni definovat pojmy jako je cena, podíl, příjem, A potom můžete eh, přejít z toho vlastně systému, kde máte více kontaktních míst a eh, dostanete se k tomu jednotnému kontaktnímu místu. Máte mm, různé eh, subjekty, může to být B2B nebo soukromý veřejný sektor, vládní sektor a tak dále. Ale musíme změnit perspektivu, ať je to vláda vůči eh, občanům, vláda vůči podnikům, ale musí to být tak, že každá služba, pokud každá služba vypadá jinak, tak jak tomu je teď, tak musíme změnit to perspektivu na eh, ten směr občan vůči vládě. Chceme mít jednu tvář eh, vlády a veřejných zakázek. To znamená například Když se podíváme na to, jak to funguje teď v Německu, máme 14 ministerstev na federální úrovni, 16 spolkových zemí, více než 10 tisíc obcí a každý eh, orgán může se rozhodnout o tom, jaký systém pro výběrové řízení bude používat. A teď tady máme 28 členských států a každý členský stát ještě může používat na různých svých úrovních různé systémy pro zadávání veřejných zakázek a je téměř nemožné, zejména pro malý nebo střední podnik, mít vůbec přehled o tom, jaká je pro něj nejvhodnější cesta. V Estonsku mají jeden jediný systém a to velmi transparentní. A ten obsahuje úplně všechno. Všechno bylo schváleno, jsou tam uvedeny částky, které dohodou výběrové řízení, takže to je skutečná transparentnost. A transparentnost je první klíčovou věcí pro to, aby fungovala hospodářská soutěž. Budoucí potenciál. Za prvé potřebujeme dobrá data. To znamená, potřeba mít interoperabilitu mezi systémem pro zadávání veřejných zakázek a mezi systémem TED, to je ten systém pro analýzu. Tak, abychom mohli eh, používat všechny údaje z systému TED za účelem analýzy. Co by měl dělat Evropský parlament? Máme data TED a ty by neměly být ve formě eh, Excelových dat, ale měla by být taková jako serová data, která by měla, jako v tom formátu RAW, a uh, tak by měla být poskytnuta vlastně komukoliv. Dalším bodem je vytváření politik, eh, které jehož motorem jsou data. Motři musíme zlepšit data systému TED pro elektronické zadávání zakázek. A pouze pokud eh, toto se nám povede, tak to bude přínosné pro zadávání veřejných zakázek. A ten přínos je velký. To znamená, máme před sebou tři věci, tři úkoly. Jde o normy, normy, normy, standardy, standardy, standardy. EU standardizuje tolik věcí a měla by, měla by mnohem více standardizovat v digitální době, tak aby EU umožnila elektronické zadávání veřejných zakázek eh, v těch digitálních procesech eh, v celém spektru end-to-end. -end. A to je klíčové pro interoperabilitu. Já si myslím, že by stálo za to se zamyslet nad tím, aby takovéto standardy byly povinné pro všechny členské státy EU. To by pomohlo zadávání veřejných zakázek, pomohlo by to e, výměně e, zboží a služeb, tedy obchodu, malou obchodu a také by to prospělo vnitřnímu trhu. Děkuji, pane profesore Becker. Máme ještě asi 20 minut na diskuzi. Nejdříve dám prostor koordinátorům, každý budete mít po jedné minutě na položení otázky a potom um, bude prostor pro odpovědi. Možná, že by bylo vhodné, kdybyste se přímo se svou otázkou obrátili na konkrétního experta. To bude efektivnější. Pan Švab. Velmi stručně eh, s ohledem na eh, představení studie k volnému pohybu eh, zboží a služeb, tak bych se poměrně ostřeji chtěl zeptat, zda můžeme z toho učinit závěr, že to je dnes jednodušší ne, jakožto poskytovatel služeb v třetím e, zemi působit, například v Kanadě, než například v EU. Za to není jednodušší někde ve třetí zemi poskytovat služby. E, děkuji e, paní Garpini za SAD. <laughs> Děkuji, děkuji vám. Takže, měla jsem hodně otázek, ale budu mít čas jenom na jednu. Poslední prezentace týkající se veřejných zakázek, je jasné, že statistické situace ukazují, že malé a střední podniky nemají prostě volný eh, dostatečný přístup eh, k, eh, ke státním zakázkám. Mohla by Evropská unie zasáhnout regulačně, aby přístup malých a středních podniků prostřednictvím transparentnosti a samozřejmě prostřednictvím zjednodušených postupů bylo možné reálně dosáhnout tohoto přístupu. Je to možné nebo ne? Děkuji za renew. Paní Kavaziny za zelené. Děkuji. Jedna připomínka k zakázkám, jedna ke službám. Test studie o službách děkuji. Děkuji za rozsáhlý komentář přínosu směrnice o službách. Mě by zajímalo, jestli jste také se zabývali přínosy u dalších otázek, jako životní prostředí nebo kvalita služeb, nebo pracovní podmínky, protože růst je důležitý. Ale růst není všechno. Jaké jsou efekty na další oblasti, které nejsou růst a bezprostřední ekonomický přínos? A pak veřejné zakázky tam víme, že evropské státy podepsali eh, ty cíle eh, udržitelnosti. Číslo 12 se týká právě veřejných zakázek. Jak můžeme prostřednictvím těchto zakázek transformovat naše hospodářství, aby byla spotřeba udržitelnější. Jsou nějaká data k tomu, nakolik dochází už k eh, tomuto udržitelnému zaka- systému zakázek, udělování zakázek a jak to můžeme zlepšit? protože tady to je opravdu požadavek ze strany těchto cílů SDG. Paní Žehon za ID. Děkuji, děkuji za eh, tyto prezentace, jsou pro nás velice užitečné. Jen dvě otázky. První se týká volného pohybu zboží. Doporučujete, aby komise pomohla členským státům získat dostatečné zdroje na eh, řízení systému Solvit um, nevím, jak, že by daňový poplatník německý nebo francouzský měl vlastně v tomto případě vlastně dotovat a financovat eh, podnikatele třeba rumunské a nevím jaké, kteří mohou být v konkurenci. A dále pokud jde o veřejné zakázky, problém ve Francii máme s tím, že asi i jinde, jak můžeme zavést povinnost mluvit francouzsky na například staveništích eh, v konstrukčním sektoru, funguje to třeba v kabinách vlaku a tak dále. Tak jak zajistit, aby na staveništích z bezpečnostních důvodů eh, dělníci museli eh, umět francouzsky? Děkuji, paní Žeron, a za EKR. Takže budeme pokračovat. Takže kolo otázek Pan Štefánek, děkuji. Týká se dovoleného pohybu zboží. To hovořil pan Enkelmajer. Jak víme, v loňském roce se IMCO zaměřovalo na volný pohyb zboží, vzájemné uznávání. A mě se, já jsem spokojen s tím pozitivním hodnocením této práce. Ale ve vašem závěrečném doporučení se psalo, že bychom měli odstranit tu, to prohlášení o vzájemném uznávání ze strany podnikatele. Tomu nerozumím, protože to je přece dobrovolné. Je to dobrovolné prohlášení a bylo to vnímáno velice pozitivně ze strany podnikání a podni- podnikatelského sektoru na pomoc volnému pohybu zboží. Samozřejmě teoreticky to není možná nezbytné, ale žádali o to ekonomičtí operátoři a zlepšila se tím situace, co se týče volného pohybu zboží. Takže má otázka zní, neobáváte se, že v případě odstranění tohoto prohlášení že situace naopak zhorší? Děkuji. Paní Rodriguez. Děkuji. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, a Děkuji všem kolegům za jejich eh, příspěvky. Eh, já jsem eh, členkou tohoto výboru a výboru INTA, nicméně clo to je oblast, která se překrývá mezi oběma těmito výbory, proto jsem taky zde. Já bych se chtěla zeptat prvního řečníka. Myslím si, že Evropská unie nemá vlastně nemá mechanismy inspekce a sankcí které by byly harmonizované a které by byly jednotně implementované tak, jako by to bylo ve skutečné celní unii. Tohle je kompetence, která je roztříštěná mezi různé mechanismy a e, různé body vstupu do Evropské unie. V předchozím legislativním období e, výbor INTA a výbor IMCO společně vypracoval zprávu z vlastní iniciativy, ve které jsme navrhovali sérii e, opatření směrem k lepší harmonizaci harmonizaci. A já bych se chtěl zeptat, eh, jestli v mandátu eh, předsedkyně Ursuly von der Leyen Je, tam je tedy obsažen eh, princip legislativní iniciativy Evropského parlamentu, což požadujeme konzistentně už velice dlouho. A e, jestli tedy naše zpráva z vlastní iniciativy e, bude nějak vzata v potaz a jestli přijde nějaký návrh na jejím základě. Děkuji. Dodržte prosím čas, pan Mandes. Děkuji. Já chci pochválit e, všechny autory zpráv. Ukazuje to ovšem, že vnitřní trh ještě optimálně nefunguje. Andreas Schwab otázku, to bylo velké, to se mi líbila, stručně věcně. Starosta města Wunsdorf, pan Eberhard, mě chce zjednodušení systému veřejných zakázek. A já jsem viděl tu zprávu, že to je opravdu nezbytné. Dr. Becker ukazuje, že pokud se musíme vyznat v těch 50 různých definicích příjmových, tak je vůbec nemožné pro malý a střední podnik se účastnit tohoto eh, procesu zakázkového a myslím, že to je tak i jinde. Pokud jde o směrnici o služby, tam je hodně různých zátěží a viděli jsme, že komise a parlament jsou v tomto spojenci. Myslím, že bychom měli ukázat prstem na všechny členské státy, které nejsou ochotny překonat tyto problémy. A poslední, co se týče opět směrnice o službách, tam vidíme, že hodně mladých lidí cestuje po Evropě, ale je to také problém, že dochází k úniku mozku, okolivu mozku z těch jejich původních zemí. To bychom měli také vzít v potaz. Prosím. Ano, paní, pan Sparenták. Takže místní udělání ve, ve, e, veřejných zakázek, tam je to jenom něco přes 1% přeshraničně. A je to, je to problém pro místní samozprávy provádět tyto zakázky, organizovat je. Takže co je z vašeho hlediska ta zásadní výzva, aby se situace zlepšila hmm. přes, ty přeshraniční zakázky a aby nebyly naše samozprávy tolik za, zatíženy tím zakázkovým procesem. Pan Botoš, děkuji. Doufám, že teď už dostanu odpověď na své otázku taky. Je to politické trochu, ale doufám, že to chápete. Je možný společný standard na evropské úrovni? A jak můžeme ovlivnit členské státy, aby přijali harmonizovaný systém veřejných zakázek? Děkuji za stručnost. A nyní žádám experty, aby se vyjádřili. A prosím o stručnost, možná v pořadí otázek pan Enkelmajer, tedy prezentací. Takže první otázka se týkala to, aby se zajistilo, že členské státy mají eh, dispozici dost prostředků pro ty kontaktní místa. Kdo by to financoval? Daní poplatníci? Eh, vlastní zdroje Evropské unie. A samozřejmě k tomu, do toho přispívají daňoví poplatníci, takže to se týká veškerých výdajů Evropské unie ale nedoporučuji žádné paralelní kanály. Další otázka, vzájemné uznávání. To prohlášení, no je to dobrovolné. Ale v článku 5, odstavce 5 směrnice se říká, že orgány členských států a orgány dozoru mohou využít absenci této deklarace jako jednu z podmínek, na základě které mohou přijmout eh, opatření proti tomu produktu, takže to není úplně dobrovolné. Jsou prostě nevýhody z toho, když to člověk neudělá. Takže de facto je to povinné a to by bylo potřeba přehodnotit. Zvláště v tom případě, když členský stát eh, vznese nějaké námitky, tak to prohlášení nijak nepomáhá. První otázka, pan Šváb je možné nebo proveditelné, že tedy jsou, je snadnější poskytovat služby ve třetích zemích než v Evropské unii. To ne. Když se podíváte na právní základ v mezinárodním kontextu, tak dokonce i v rámci CETA, ty svobody nejdou tak daleko. Nejdou vůbec, vůbec to není srovnatelné s tím evropským kontextem. Takže k tomu může dojít Většinou je to proto, že české státy neimplementují ty směrnice a základní svobody. A standardy například ve finančních službách. Samozřejmě, že je mnohem jednodušší nabízet finanční služby v rámci Evropské unie než do Singapuru nebo Spojených států. Je potřeba trochu rozlišovat. V některých jednotlivostech to může být pravda. Dále, otázka na vliv na životní prostředí a sociální otázky. Dobře, že členské státy mají nárok na omezení služeb pro dosažení povinných požadavků, včetně environmentální politiky. Směrnice o přiměřenosti říká, ano, můžete, můžete dosahovat environmentálních cílů, ale musí to být přiměřené. Máme environmentální politiky, politiku Evropské unie, něco se dá udělat přímo na evropské úrovni, takže není tu konflikt. Je tu konflikt, ale řešitelný. Na to byla otázka týkající se e, toho, abychom přímo ukázali prstem na e, členské státy, které se provinily, máte pravdu, ale hodně z těchto implementačních problémů jsou reálné informační problémy, to znamená, že ne, nevím někteří, kteří co dělají, kvalifikační požadavky a tak dále. Není jasné, jak to potom, jaký, jaký to bude mít dopad na služby. Ale máte pravdu, máte pravdu. Ale třeba směrnice, ta oznamovací směrnice, ta notifikační směrnice, která umožňuje strukturovaný dialog mezi členskými státy a komisí, to by mohlo hodně pomoci. Takže je, stojí za to jít tímto směrem. Odliv mozku, alespoň je to dočasné, ale samozřejmě při usazování ano. Pokud jsou to jen služby, tak ne, ale chápu, chápu, co myslíte, je to tak. Společné standardy na evropské úrovni, pokud je to možné. Existuje tolik standardů. Třeba kvalifikační, profesní kvalifikace, tam jsou, stand, tam jsou spousty různých norem. Jistě služby mají dopad na svrchovanost, na společnost, takže ten sektor služeb pochopitelně na to má vliv, ale je tam těžší určovat standardy a normy než u zboží. Takže co se týče sociálních aspektů, za počátky směrnice o službách, když se to zodpovídala paní Gebhardt, tak tam hodně té kontroverznosti bylo ohledně sociálních otázek, ne životního prostředí. Něco z toho bylo úplně zavádějící, protože to byla směrnice vysílání pracovníků, která je mimo rámec toho, ale bylo to prostě svázané. To všechno odpadlo, vzhledem k tomu už zlepšila směrnice vysílání pracovníků. A vůbec to nemělo být provázané, ale bylo. A odpověď je, že při vyhodnocování komise nějaké příloze čtyři nějakého jiného dokumentu, tam se tyto věci dostatečně neřeší. A měly by se řešit. To není politické prohlášení, jsou to důležité záležitosti. A že já bych se silně klonil eh, k tomu, aby v rámci toho hodnocení ex post, které teď potřebujeme, abychom měli lepší data, ale abychom také vyhodnotili tyto věci. Přece není eh, žádnou chybou se dívat na to, co se stalo, jaké to mělo efekty. Nemluvím na základě nějakých fakt, protože jsou to pouze hrubé eh, informace, znalosti a bylo by dobré mít v tom jasno. Otázka na veřejné zakázky se zaměřila na to, jak můžeme zjednodušit ten proces a zajistit, že se všichni mohou účastnit. Jsem si jistý, že to dá udělat. Prostřednictvím jakéhosi supersystému. To znamená, budeme mít různé ty systémy zakázek a pokud parlament rozhodne o té interoperabilitě a že bude existovat ten supersystém, kdy všechny ty tendry budou k dispozici a pak rozděleny mezi různé systémy. To by bylo možné, ale jsme na začátku volebního funkčního období, a na konci by bylo fajn, kdyby, opravdu bych byl rád, kdybychom měli jednotný systém pro všechny tendry, které jsou pak namířeny a propojeny na eh, vlastně přístupné těm různým systémům, těm jednotlivých eh, místních samozpráv a obcí a tak dále. Ale byl by tam jednotný, eh, jednotné, jednotný kontaktní portál. Ale to je eh, na vás, aby se o tom rozhodlo. Technicky to problém není. Je to problém politické vůle, to znamená rozhodnutí 28 členských států, a které by měly být součástí toho. Pokud se rozhodne, pokud Evropský parlament rozhodne, že všechny zakázky musí jít do tohoto nadřazeného systému, pak už je jen otázkou, jak přimět všechny strany, aby se toho účastnili. Já nejsem politik já se zabývám informačními systémy. Je to možné, ale je to rozhodnutí, které musí nejprve někdo přijmout. Pro všechny firmy, malé, střední i velké, budou mít stejný přístup za stejných podmínek ke všem tendrům. Děkuji našim expertům za to, že se účastnili této debaty a že tedy mm, budeme dál rozvíjet tyto svobody, které, které, které požívám v našem trhu. A nyní postoupíme k dalšímu bodu, právě včas. Bude to prezentace paní Superty z Evropské komise ohledně scoreboardu jednotného trhu. Já jenom stručně připomenu, že komise momentálně hledá zpětnou vazbu k dalšímu rozvoji tohoto scoreboardu prostřednictvím online ankety. E, možná, že scoreboard tedy bude aktualizován, o tom ještě uslyšíme, ale mohu vám říci, že vyplnit ten dotazník trvá jenom 20 minut, můžete to dělat do 27. září což je už za chvíli. A na stránkách výboru máme detaily o této konzultaci a také odkaz na tu veřejnou anketu. Paní Superty, jestli souhlasíte, já vám dám 10, maximálně 15 minut na prezentaci a potom zase proběhne debata. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já se pokusím vzít to, co nejstručněji a zdůraznit jenom ty uh, Eh, hlavní body. A potom spíše naslouchat vaší zpětné vazbě a návrhům na zlepšení. Dobré eh, dopoledne všem, je pro nás ctí zde být v tomto nově ustaveném výboru. Tato prezentace navazuje na dopis, eh, který náš generální ředitel Timo Pesonen poslal vám všem v červenci a v něm zdůrazňoval důležitost tzv. nástrojů jednotného trhu, které slouží k tomu, aby jednotný trh reálně existoval v terénu, nebo které slouží při nejmenším k napomáhání tomu, aby jednotný trh reálně existoval. Takže, nemáme slajdy? Dobře, já jsem měla slajdy které by mi asi pomohly při prezentaci. Už jsou na cestě. Chviličku, prosím. Tak, tohle celkem není třeba popisovat, hovoří to samo za sebe. Dnes vám prezentujeme scoreboard, ale scoreboard je součástí e, širšího e, obrazce. Je to tento kruh, který začíná na levo, Your Europe, vaše Evropa. E, to je nástroj, který informuje občany a podniky o jejich právech na jednotném trhu. Jsme velice hrdí na tento nástroj, protože je to druhá nejnavštěvovanější webová stránka Evropské komise. A hned po Eurlexu. Takže výsledky tu určitě jsou. A dal, dalším cílem je zvýšit tato čísla ještě více. Začínáme tedy informováním a potom pokračujeme poskytováním rad eh, pomocí eh, prostřednictvím právníků, kteří jsou občanům a podnikům k dispozici a odpovídají na jejich otázky týkající se jednotného trhu. Potom jdeme na Solvit, to patrně znáte. To je neformální nástroj, který združuje členské státy a jeho cílem je řešit konflikty a problémy neformálním způsobem, prostřednictvím eh, kontaktů mezi eh, správními orgány na národní úrovni. Potom IMI, to je databáze, která napomáhá realizaci legislativy jednotného trhu tím, že propojuje eh, vnitrostátní orgány, zahrnuje velkou část legislativy a v neposlední řadě právě scoreboard. A o něm budu hovořit v dnešní prezentaci. Co to scoreboard je? Je to nástroj, který hodnotí výkon členských států v oblasti jednotného trhu. Tak takhle ten scoreboard vypadá podstatě je to taková metodologie semaforu. Jak vidíte, tak eh, ten současný formát vypadá tak, že jsou tu identifikovány určité politické oblasti a nástroje. A tyto oblasti a nástroje jsou tu rozepsány po jednotlivých členských státech. Tohle je scoreboard z roku 2018. A co nám z tohoto grafu tedy vyplývá? Nejlépe si vedli Portugalsko, Slovensko, eh, Finsko, Švédsko a Litva. Potom to byly členské státy, které, kterým se vedlo hůře, to je Španělsko, Itálie, Řecko a Lucembursko. Když se podíváme detailněji na zjištění ze scoreboardu, zjistíme, že průměrný eh, transpoziční deficit není zase tak špatný, protože eh, hraniční hodnota, kterou jsme stanovili, je 1% a deficit transpozice v roce 2018 byl nižší než 1%, 0,7%. Na druhé, na druhé straně počet případů porušení předpisů, nebo počet řízení pro porušení předpisů, které zahájila Evropská komise v roce 2018, se zvýšil. A to poprvé od roku 2014. A pokud jde o to, v jakých oblastech, tak je zajímavé, že e, ta řízení pro porušení předpisů se týkají životního prostředí, dopravy a daní. Potom další zajímavá data vidíme na tomto slajdu. To velice hezky navazuje na předchozí prezentaci. Veřejné zakázky. Významný počet členských států si nevede příliš dobře, zejména pokud jde o výběrová řízení s více než jedním Eh, kandidátem. Takže to je oblast, která si zasluhuje pozornost. Tohle je několik příkladů na ilustraci toho, co nám dnes ze scoreboardu vyplývá, jaké informace z něj získáváme. Právě teď se věnujeme úvahám o tom, jak lépe vypracovat systém, jak vylepšit scoreboard do budoucna. A to tak, aby měl větší vypovídající hodnotu ohledně spotřebitelů a podniků. Snažíme se tedy vžít do spotřebitelů a podniků a do toho, jaké informace požadují. To za prvé. A za druhé, chtěli bychom scoreboard rozšířit o nové priority, o nové politické oblasti, jako jsou digitální otázky, tedy jaké pokroky členské státy dělají v digitalizaci a jak přispívají k závazkům digitálního jednotného trhu. A potom je tu zelená oblast. Tady se zamýšlíme nad tím, jaké by byly vhodné indikátory na hodnocení výkonu členských států v oblasti zezelenění ekonomiky. A v neposlední řadě pracujeme taky na tom, aby byl scoreboard ještě uživatelsky příznivější než je dnes a aby z něj šli co nejlépe odečítat závěry. Nejde pouze o naši iniciativu, tedy na, na iniciativu nás, DG Grow. Je to iniciativa celé komise, kolegy a komisařů, které nás požádalo, abychom dále na scoreboardu pracovali. Máme závěry Evropské rady, které vyzývají komisi, aby zlepšila fungování jednotného trhu v terénu a tento nástroj je jedním z nástrojů, které přispívají k tomuto cíli. Potom tu máme ještě závěry Rady o hospodářské soutěži. Takže tím jenom dokládám, že fungujeme v určitém kontextu. co tedy děláme dnes? Věnujeme se těm úvahám, jak jsem už říkala, a připravujeme studii. Konzultant, zadali jsme konzultantům podrobnou analýzu, s konzultanty tedy vedeme diskuzi a konkrétněji diskutujeme o těch bodech, které jsou tady vypsány. Takže to souvisí s tím, co jsem už říkala, pokryt více politických oblastí, dát úplnější obrázek o jednotném trhu po členských státech, eh, reflektovat situaci koncového uživatele eh, na jednotném trhu a potom, což je nová věc, vytváření dat v kontextu evropského semestru, aby se data dala lépe využívat i v tomto ohledu. Takže tolik v kostce ode mě. Takhle dnes vypadá scoreboard, je to užitečný nástroj, který nám dává povědomí o tom, kde jsou hlavní problémy v implementaci jednotného trhu. Domníváme se ale, že se tento nástroj dá dále zlepšit, na tom pracujeme a uvítáme vaše komentáře, návrhy a zpětnou vazbu. Děkuji vám. Děkuji vám za prezentaci. Nyní otevřeme diskuzi a zase začneme koordinátory jednotlivých frakcí, pokud chtějí položit dotaz. Pan Šváb? Já jsem v té velice hezké prezentaci komise viděl, že členské státy nepodávají dostatečný výkon, zejména v oblasti veřejných zakázek. Myslím si, že složitost eh, vnitrostátních pravidel veřejných zakázek je eh, vysoká v každém členském státě jinak, ale patrně lze dospět k závěru, že výkon členských států je nedostatečný. Já jsem z pohraničního regionu a eh, tam by mělo být snadno možné nabízet veřejné zakázky napříč hranicemi. Takhle to ale nefunguje. A já nemůžu věřit tomu, jak říkají členské státy a místní a regionální orgány, že takhle to zkrátka je, to se nedá změnit, eh, že v tom není zkrátka žádná logika, je třeba se s tím smířit. Na druhou stranu, z ekonomického hlediska, pokud by eh, existovala pobídka, proč to dělat, tak by se to stalo, tak by k tomu došlo. Takže musí existovat nějaké problémy technické, eh, administrativní, byrokratické a tak dále, které jsme zatím ještě plně nepochopili. A dokud nějak nezdůvodníme, proč nenastávají přeshraniční, přeshraniční veřejné zakázky, tak těžko můžeme říkat, že tohle a tohle je nejlepší nástroj Evropské unie. E, samozřejmě e, můžeme říct, že je potřeba víc transparentnosti na mezinárodní úrovni, zatímco na místní úrovni lidé říkají, musí to být rychlé a jednoduché a nebyrokratické. Takže potřebujeme lépe pochopit, proč veřej, veřejné zakázky, jak říkala paní Kabacíny, můžou být zelené, udržitelné a tak dále. Ale mělo by být více eh, žadatelů, mělo by být více účastníků tendru. V Německu je to údajně kvůli přehrátí ekonomiky, ale v tom případě proč nejsou zájemci ze Švýcarska například? Tady je potřeba více dát jednoduše. Za SD paní Šeldemose? Ne. Renew? Zelení? ID? Paní Žoron. Oui, merci, ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto prezentaci. Velice zajímavá. Dovolte mi pár poznámek. Že opravdu to potrhává tu tématiku do budoucnosti. Eh, trvá 19 dní, než francouzská administrativa odpovídá svým evropským Eh, partnerům, ale je to trošku umělé, protože když eh, komise něco vyhodnocuje, aniž by jasně indikovala, ehm, do jaké míry pronikají americké ehm, či čínské firmy na ruský trh, tak bez toho je to těžké, bez tohoto indikátoru. A máme 32 postupů pro porušení eh, ve Francii, což je dost, což je problém. Například 27. července v létě komise žalovala komisi v, eh, ohledně nerespektování z pravidla sjednocování rodin, ale já myslím, že eh, musí být eh, v případě neaktivity musí být omezení eh, doby těchto po, povolení k pobytu. Ehm, zmínila jste také problém daňový. A vaše služby potrhávají velice uh, jasně trestní sankce za zneužití trhu, že neodpovídají této směrnici, že francouzská legislativa je nedostatečná. To je problém. Nevím, jestli to problém stávající francouzské vlády, nebo ne. Ale jenom na to upozorní, protože jsou to jakési poznámky tedy za naši skupinu. For the Greens after all, please. Yeah. Ještě paní Formoza zelené. Stručná eh, otázka z mé strany. Děkuji za prezentaci. Mohli byste trochu rozvést otázku koncového uživatele na vnitřním trhu, jak to je efektivní? Děkuji za EKR. GUE. Pan Miller, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Prezentace ukázala, že 75 zadávaných veřejných zakázek má pouze jednoho nabízejícího, jednoho účastníka. Má komise ještě nějaká podrobnější data, která by pomohla zanalizovat důvody tohoto? Je to dáno složitou eh, regulací, která demotivuje, odrazuje zájemce o účast v tendru, nebo je to dáno tím, že některá, eh, některé tendry jsou od úplného začátku podvodné, eh, jsou nastaveny tak, aby vyhrál ten jeden nabízející. A od počátku je jasné, kdo bude vítězem. Je to skutečně náhoda, že tolik eh, výběrových řízení má pouze jednoho účastníka? Děkuji, tím jsme uzavřeli mm, pokládání otázek. Ještě paní Grapíně omlouvám se. Stručný dotaz týkající se zakázek. Myslíte si, že směrnice pro týkající se spožděných pladeb v posledním uh, volebním období se zdá, že se neuplatňuje ve většině členských států? A měli jsme usnesení, které se odhlasovalo v parlamentu za neuplatní, ohledně neuplatnění, neuplatnění této směrnice. Myslíte si, že je to bariéra pro malé a střední podniky, které se chtějí účastnit nabídkových řízení, protože samozřejmě, že velké firmy jak si odolají, když se nezaplatí někdo něco 30 eh, dní, ale pro malé firmy to může být likvidační. Thank you, Mrs. Grappini. Eh, děkuji paní Grappini, eh, paní Sperb. za Evropskou komisi. Děkuji za připomínky a otázky. Vezmu to po oblastech. O zadávání veřejných zakázek. Včetně otázky hraničních regionů. Na jednu stranu existuje legislativa, která platí, Je to legislativa, která se týká veřejných zakázek. A jeden úhel pohledu je takový, že v komisi jsme zde také proto, abychom se postarali o to, že legislativa bude nejenom transponována, ale také řádně uplatňována. Zároveň veřejné zakázky představují asi hlavní oblast, a spadá to pod generální GROW, Je to oblast, eh, kdy neustále komunikujeme s členskými státy. A pracujeme ruku v ruce s členskými státy na tom, abychom členským státům pomohli realizovat věci v praxi. Možná, že mi řeknete, že výsledky nejsou nějaké zářivé a samozřejmě máme před sebou dlouhou cestu ale chceme se v této věci plně i nadále angažovat, včetně takzvané profesionalizace eh, těch zadavatelů veřejných zakázek. Možná, že tady nás čeká hodně práce. Jsme přesvědčeni o tom, že někdy eh, to je také někdy důvodem je také nedostatečná profesionalita zadavatele a to může být důvodem některých problémů. Ty hraniční oblasti eh, přemýšlíme nad tím teď v komisi a zamýšlíme se nad tím, zda a i s výhledem usnadnění a podpory lepšího fungování zadávání veřejných zakázek se zamýšlíme nad tím, zda bychom nemohli zkoumat nějaká řešení od spodu, která se týkají některých regionů, například těch hraničních regionů, tak abychom eh, byli v užším dialogu s těmito regiony, abychom mohli naslouchat eh, obavám a eh, problémům, které jim čelí tyto regiony, a abychom potom mohli společně pracovat na usnadnění situace, aby eh, zadávání veřejných zakázek fungovalo dobře. <clears throat> Proč je situace taková, jaká je? Nemůžeme si tím být určitě jistí, těmi důvody, ale máme pocit, že těch důvodů je několik díky nímž není situace dokonalá, díky nímž to v praxi nefunguje perfektně. Někdy může jít o špatně eh, připravené eh, výběrové řízení pro zadávání zakázek, to je ta neprofesionalita. Někdy to může být příliš velká byrokracie nebo zbytečná složitost eh, postupů. Jiným důvodem může být nedostatečná digitalizace. To znamená vlastně mm, nikoli plná realizace elektronického zadávání veřejných zakázek. Celá řada faktorů může být důvodem eh, ne, neúspěchu. Budeme nadále na této věci pracovat. Uživatelská přívětivost. Někdo se ptal na to, o co usilujeme. To nevíme, ale víme, že chceme naslouchat uživatelům. Nemáme ještě konkrétní představu, ale právě proto chceme naslouchat uživatelům a podnikům, abychom mohli porozumět, co si oni přejí, co oni očekávají od nás. Abychom byli v tom scoreboardu úspěšnější. Je to proces, který běží. Z mé strany to podle mne vše, ale obrátím se ještě na své kolegy, jestli chtějí něco doplnit. Malé a střední podniky. Máme směrnici o um, pozdních platbách. A na tomto musíme pracovat, to je jednoznačné. To je jeden z úkolů, který je před námi. Ještě za komeny si doplním. Myslím si, že prezentace zdůrazňuje to, že ta, ten scoreboard je, jednotného trhu je nástrojem. Neodpovídá na všechny otázky, možná, že spíše vznáší otázky na základě určitých ukazatelů. A účelem je právě toto eh, podtrhnout nějaké oblasti politiky nebo nástroje, poukázat na ně, pokud ta situace v nich není v některých členských státech ideální. Je to takový eh, nepřímý tlak na členské státy a eh, scoreboard v tomto ohledu podle mě fungoval. V průběhu času jsme zaznamenali to, že například transpoziční nedostatky se výrazně snížily. Teď už ta úroveň je poměrně uspokojivá. V tomto smysl scoreboard fungoval. Ale chceme, aby to bylo více k věci a proto probíhá tady na studie. Chceme, aby nástroj byl smysluplnější, profesionálnější, aby to dávalo větší smysl jak koncovým uživatelům, tak členským státům a proto běží daná studie a také průzkum, který byl spuštěn v rámci této studie. Účelem toho je právě získat podklady, které budou základem pro další návrhy k scoreboardu, k té tabulce a k ukazatelům, jak tento nástroj lépe využívat. Je to tedy nástroj, který má své plusy a i svá omezení. A Hmm, budeme moc rádi, když se všichni budete moci zapojit do probíhajícího průzkumu. Děkuji všem eh, za komisi, říká paní předsedající, eh, za informace k tomuto nástroji a už se těšíme na výsledky průzkumu. Tímto uzavíráme tento bod pořadu jednání. Poměrně se držíme časového plánu. A myslím si, že můžeme přejít k dalšímu bodu. Máme tak dvouminutový náskok, ale předpokládám, že většina kolegů už je v sále. Aspoň vám řeknu, o čem budeme teď hlasovat. Máme dvě hlasování. Jednak schvalování typu u vozitel a, a eh, přívěsů, Jde o opravu. Víte, že na základě dohody, které jsme dosáhli u eh, nařízení o schvalování typu, eh, parlament přijal svou pozici v prvním čtení 16. dubna letošního roku. Potom jazykové eh, revize a to, co bylo přijato na prvním čtení, a návrh opravy v souladu eh, s pravidlem s článkem 241 závorka 1 a, a eh, příslušným výborem je náš výbor IMUKO. Paní Rozatum je formální zpravodajkou, nevím, jestli chcete něco doplnit nebo ne. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem moc ráda, že to korigendum přišlo včas. Myslím si, že Eh, všichni mají eh, znamenko plus na hlasovacím seznamu, což je dobré, protože je opravdu mimořádně důležitý kus legislativy, na kterém jsme společně pracovali eh, za pomoci všech poradců a všech, kteří s námi spolupracovali ve velmi dobrém duchu. A je to legislativa, která bude zachraňovat životy v tom přímém slova smyslu. Prosím, abyste hlasovali tedy pro a myslím si, že můžeme být všichni hrdí na to, že jsme se shodli na takto dobrém řešení. Eh, děkuji paní zpravodajce. Teď můžeme eh, hlasovat. Hlasování je jmenovité a tím toho zahajuji. Prosím, hlasujte. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. 41 pro, nikdo proti, jeden se zdržel, blahopřeji. Lepší vymáhání a modernizace eh, pravidel ochrany spotřebitele EU. Přijali jsme v parlamentu pozici v prvním čtení 17. Eh, dubna 2019 Máme zde revizi, která vyplnula z politické dohody. Eh, to bylo zahájeno ještě na konci předchozího období a my jsme příslušným výborem pro eh, návrh eh, této opravy. Ehm, pan Dalton není členem výboru už, který je formálním zpravodajem, je pan Dalton, takže se rovnou můžeme pustit do hlasování, které tímto zahajuji. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. Jeden poslanec za EPP navíc, jako vždy. Ne, to jsem neříkala já. Dobře, teď je počet v pořádku, 32 pro, 8 proti, jeden se zdržel, přijato. Děkuji. Máte někdo něco do bodu různé? 7. října máme další zasedání našeho výboru. Děkuji za pozornost.